so you have the chance to take it away from ah, you when I want. It is a good feeling, always. <laughs> Dear colleagues, I think... Uh... Vážení kolegové, myslím, že bychom uh, se měli uh, pustit uh, do zasedání. Všechny vás tady vítám. Hmm, čeká nás několik obtížných měsíců. A teď se pustíme do prvního bodu na pořadu jednání a sice přijetí tohoto pořadu rád bych eh, předložila několik změn pořadu. A sice bod 7, to znamená zpráva paní Manesku k transevropským telekomunikačním sítím. Tak paní Manesku informovala sekretariát, že to sem dnes se nezvládne, aby nám svůj návrh stanoviska představila, je to kvůli jejím povinnostem, a požádala o provození s eh, bodem 26 a sice stanoviska pana Feraguta k na integrované námořní politice k rybářskému fondu. Eh, stínový zpravodajové to ví, pan Feragut souhlasí s tou změnou, takže já vás žádám i za prvé, abyste přijali tento změn pořadu, tuto změnu pořadu jednání. A druhá změna se týká hlasování. Tam máme eh, návrh změny u dvou hlasování. Eh, dva body bychom chtěli zrušit. Eh, první je bod číslo 13 a sice podpora pro rozvoj venkova e z EZFRV, navrhovatelka Elizabeth Schroeter. A potom jsou tady body 15 a 16, oba k zadávání veřejných zakázek. Navrhovatelkou je opět Ramona Manesku. Tady eh, se hlasování odsouvá na 10. nebo 11. října, čímž eh, získáme eh, více času vzhledem k podstatnému počtu návrhů předložených pozměňovacích a také zpravodaj a stínový zpravodaj o to tady požádali. Nemáte-li eh, teď eh, žádné další připomínky k pořadu jednání, tak bych vás rád požádala, abyste přijali eh, tento program. Dobrá, máme ji za přijatý. A informuji vás, že jako vždy je naše jednání přenášeno po internetu a také bych vás ráda informovala, že časový rozvrh v návrhu pořadu jednání je pouze orientační, protože nikdy nevíme, co se nám přihodí pořád. Se děje něco nepředvídatelného. Mějte to tedy prosím na paměti. A teď bod číslo dvě na našem pořadu jednání, a sice schválení zápisu ze schůze konané dne 20. a 21. června. Zápis z této schůze je k dispozici. Dostali ho všichni poslanci a bude považován za přijatý na konci tohoto eh, zasedání. Ne, zneseteli k němu žádné připomínky. Bod 3 je přijetí návrhu harmonogramu schůzí výboru Regi na rok 2013. Už jsme se o tom eh, jednou bavili. Návrh jste dostali a také bych navrhla, eh, abychom ho považovali za přijatý ke konci dnešní schůze, pokud eh, nebudete mít námitek. Pokud budete mít námitek, tak bych vám ráda řekla, že jsme se moc snažili a tohle je ideální výsledek vyjednávání s administrativou. A teď se dostáváme ke sdělení předsedkyně. A sdělení předsedkyně bych ráda odsunula až na nějakou klidnější chvilku během zasedání, tak, abych teď nezdržovala pana komisaře, aby mohl přijít se svojí prezentací co nejdříve, protože pan komisař musí přesně ve čtyři odejít do výboru pro dopravu. Takže bez dalších okolků vám, pane komisaři, předávám slovo. Kolegové, vám bych si dovolila připomenout, že před letní pauzou jsme jednali o zprávě kolega Markuse Pípra a řekli jsme si, že by bylo dobré vyslechnout si komisaře Sima Kalase, který mimo jiné zodpovídá i za tento nástroj pro propojení Evropy. A samozřejmě budeme tady mít také prostor pro vaše otázky. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji. A přeji vám dobré odpoledne, dámy a pánové. Vážená paní předsedkyně, milá Danuto, vážení poslanci a poslankyně, mnohokrát vám děkuji za pozvání k výměně názorů. je vždycky potěšením přijít do parlamentu a vysvětlit eh, svůj pohled na svět. Minulý týden eh, předseda Barroso eh, v dopisu předsedovi Šulcovi vysvětlil, že potřebujeme více, abychom vytvořili skutečný dopravní prostor s evropskými pravidly. Nástroj pro propojení Evropy je nový a inovativní nástroj v příštím víceletém finančním rámci a jeho cílem je vytvořit panevropskou infrastrukturu, ve které se bude spojovat eh, doprava a eh, telekomunikace a energetika tak, abychom eh, měli evropskou přidanou hodnotu a sloužili vnitřnímu trhu. Dopravní infrastruktura je nezbytná pro územní soudržnost. V minulosti jsme byli svědky toho, že členské státy nepřikládají dostatečnou prioritu eh, předhraniční infrastruktuře. A z tohoto důvodu eh, nástroj pro propojení Evropy doplňuje politiku soudržnosti a komise eh, vyhradila 10 miliard eur na, pro, na rozdělení podle pravidel CEF. To je základ debaty a já rád s vámi budu debatovat i o tomto základu. Ale eh, nejdříve si připomeňme, eh, podle jakých zásad by se mělo rozdělovat těch 10 miliard eur podle návrhu komise. Za prvé, těch 10 miliard eur je eh, výlučně vyčleněno na projekty v státech soudržnosti členských. A ty projekty se týkají také obecné obálky 21,7 miliard. Ty projekty kterých se to bude týkat, budou mít vyšší e, míru spolufinancování podle Fondu soudržnosti a sice až 85 za třetí, ty projekty se budou vybírat eh, ve zvláštních výzvách eh, ve členských státech soudržnosti a komise zajistí, aby všechny členské státy, které mm, jsou oprávněné čerpání z Fondu soudržnosti, dostaly eh, svůj oprávněný podíl z těch 10 miliard. Komise bude dávat největší prioritu projektům, které respektují ty národní, to národní rozdělení podle Fondu soudržnosti. To je všechno jasně po, eh, psáno v eh, neoficiálním dokumentu komise, který jsme eh, připravili v roce 2011 po neformálních konzultacích, které jsme vezli, vedli v Praze s členskými státy soudržnosti. Mm, dámy a pánové, my všichni víme, že dopravní úzká hrdla a chybějící součásti sítí ovlivňují zejména jich a jihovýchod Evropy. A minulé zkušenosti ukazují, že kohezní členské státy se zaměřují na dopravní eh, projekty s národní a regionální důležitostí a opomíjejí eh, eh, projekty, které odstraňují ty, ta úzká hrdla, ta místa úzká a chybějící části na mezinárodních trasách. Tím nechci říci, že jiné členské státy jsou více motivovány eh, nebo vedeny evropským zájmem, ale eh, program TNT pod centrálním eh, řízením je vhodnější pro takové složité přeshraniční situace. Zajišťuje přísný proces výběru na základě kvality, zralosti a přidané hodnoty pro EU. Vzhledem k relevantnosti projektu použití prostředků je přísně kontrolováno a uplatňování principů e, buď to použij, anebo o to přijdeš, e, zajistí, aby e, ty projekty byly dodány včas v k dostatečné kvalitě a podle parametrů. Tím se zajistí co nejvyšší využití evropských prostředků a také naplnění koncepčních cílů politiky TNT. Převod těch 10 miliard eur do nástroje Connecting Europe má za cíl dále povzbudit a zajistit příznivé podmínky pro vytváření přeshraničních evropských projektů v státech soudržnosti. A bez tohoto mechanismu by ten nástroj pro propojení Evropy nepřispěl k soudržnosti mezi Západem a Východem, protože pro obecnou dopravní obálku, nebo, mm, která eh, je pro celých 28 členských států, tak to znamená, eh, že eh, je tam tvrdší konkurence. Ovšem tady ten mechanismus pro nástroj pro propojení Evropy tedy volá také pro tvrdší podmínky. Je tady riziko Eh, že ty peníze přijdou vniveč, protože nebude dost eh, projektů, eh, nebo ty projekty nebudou dostatečně zralé, tak ty projekty nebudou, nebo ty peníze nebudou dostatečně využity. Potom je tady strach se zvýšené byrokracie. A vzhledem k peněžním prostředkům a mm, k tomu, jak se budou peníze mm, Eh, rozdělovat, tak jsou tady rizika ztrát. Tak k tomu něco eh, řeknu. Já plně eh, respektuji národní práva, ovšem musíme zachovat tady výběrová řízení prostřednictvím výzev k podání nabídek, tak abychom zajistili kvalitní zralé projekty, které budou mít silnou evropskou přidanou hodnotu. Potřebujeme zralé projekty. Nechceme Eh, uplatňovat jenom eh, princip, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Eh, chceme opravdu plně propojené dopravní sítě transevropské. A tak, abychom respektovali ty národní obálky, tak komise vytipovala řadu míst v celém procesu, kde může zasáhnout a na základě toho si teda představila také řadu opatření, nebo tedy navrhla řadu opatření. Například členský stát má každý eh, vybudovat dostatečnou zásobu projektů, které budou dostatečně kvalitní a zralé, a zralé, To uděláme s pomocí systému Jaspers. Potom, pokud jde o předkládání návrhu, tak výkonná agentura TNT pomůže eh, investorům eh, s předkládáním úspěšných návrhů. Komise také počítá s více výzvami, které se budou týkat eh, prostředků převedených z Fondu soudržnosti. A teď k otázce administrativní zátěže. Členské státy zůstávají odpovědné za implementaci projektu. Ústřední řízení podle eh, mm, nástroje pro propojení Evropy nepovede k větší byrokracii. Investoři mm, nebudou muset jednat s národními eh, řídícími orgány, budou jednat s agenturou TNT, která bude jednat jménem komise v Bruselu. Komise s podporou agentury eh, v minulých letech vytvořila eh, velice efektivní bezpapírový systém, který umožňuje investorům dávat všechny dokumenty online. Ten projekt je efektivní. Závěrem bych řekl, že navrhovaných 10 miliard eur je opravdu zásadní uh, element tohoto nástroje a tím se má eh, zajistit efektivní vybudování eh, dopravních sítí v kohezních státech. Eh, příslušná výběrová řízení a systém pro výběr mají zajistit efektivní využití prostředků. Nejedná se o prostředky, které jsme vzali eh, členským státům soudržnosti, ale naopak jsou to prostředky, které jsou utrácené pro Unii jako pro celek i pro dané členské státy. Vyjednávání o víceletém finančním eh, rámci, tak v něm já budu eh, spoléhat na Evropský parlament, že bude chránit ty ambiciozní cíle a mechanismy tohoto nového nástroje. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane komisaři, a nyní požádám Markuse Pipra, který je navrhovatelem stanoviska k tomuto, nebo pardon, a autorem. Tak, Markusi, máte slovo. Ja, vielen Dank. Děkuji, paní předsedající. Děkuji také panu komisaři za úvodní slova. Děkuji také za to, že dnes zavítal mezi nás do našeho výboru, že je připraven také na odpovědi, protože posledně jsme měli některé dotazy Byly to velice mm, podložené dotazy. Pokud bych měl schrnout to, co říkali kolegové před letní přestávkou, tak můžeme říct, že jsme toho názoru, že takovýto nástroj potřebujeme, protože přinese evropskou přidanou hodnotu, protože dojde k rozvoji evropských sítí a to spojí všechny regiony v Evropě a většina regionů prostřednictvím tohoto konceptu um, bude mít eh, z toho nějaký prospěch. Máme tady fond soudržnosti a celkově můžeme říci, že nástroj CEF představuje určitě vynikající příklad politiky, která je zaměřena na evropskou přidanou hodnotu a sází na ní. Přesto všechno právě ve výboru REGI Musíme uvést a vážně vzít obavy kolegů, kteří se obávají toho, že v případě konkurenceschopnosti e, jsou některé země mnohem dále než e, mladší země, novější země, členské státy a proto v případě konkurence by mohlo dojít ke znevýhodnění některých zemí. Nás by proto zajímalo, jak zajistíte, že Všichni budou mít stejné spravedlivé výchozí podmínky. A je to, že po uzavření první fáze, tak ti, kteří se nedostali do daného procesu, tak by mohli mít nějakou výhodu nebo přednost v následné druhé fázi. Takže tady tedy otázka spravedlivého přístupu ke všem členským státům a regionům. Je to věc, která je pro nás velmi důležitá. Týká se to také výboru pro dopravu, nejenom tedy výboru regi. Nebudu opakovat, co tady říkal pan komisář. Bylo to přesvědčivé. Pokud je účelnost vynaložených prostředků, pak výše spolufinancování, nabídka agentury pomoci při rozvoji projektů, to všechno jsou přesvědčivé argumenty Uvidíte, jaký bude náš návrh stanoviska. My tam kromě toho požadujeme ještě, aby přihraniční eh, regiony eh, byly ještě více ve středu pozornosti. A právě také otázka spravedlivého přístupu ke všem regionům. To znamená, máme tady první otázku, která se týká eh, výběrových řízení, jak to chcete regulovat, tak abyste zohlednili naše obavy. A druhá otázka, ta má spíše technický charakter a tu vedu na závěr. A sice ve výboru Regi bychom měli diskutovat ještě o článku 84 obecného nařízení, kde jsme již vypracovali kompromis. Nicméně tento kompromis Eh, jsme ještě nedostatečně sladili s kolegy z výboru pro dopravu. Takže když se podíváme na naše legislativu a v říjnu nebo v listopadu se nám podaří dosáhnout kompromisu, pak moje otázka je, nebo je to otázka na nás všech, na nás všechny, jak můžeme zajistit, aby v rámci trialogu na základě kompromisu, který jsme možná mm, mm, nalezli trochu předčasně v rámci obecného nařízení, tak jak můžeme zajistit, aby eh, ta schoda, kterou chceme dosáhnout mezi výborem REGI a výborem pro dopravu, tak aby mm, to nebylo narušeno, nebo aby to nebylo rozhodnuto předem rozhodnutím v trialogu. Protože my se můžeme dohodnout v říjnu nebo v listopadu, ale potom bude trialog a když bude o obecné nařízení pro strukturální fondy, tak tam už může dojít tomu, že vlastně bylo učiněno nějaké jiné rozhodnutí předem. A mě by zajímal ten postup, je to otázka na nás všechny. Platí to jak pro pana komisaře, tak pro eh, paní předsedající. Nechceme, aby nějaká rozhodnutí byla učiněna předem. Tolik z mé strany a děkuji za slovo. Děkuji mnohokrát. Viktor Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Patřím k těm, jich je mnoho ve výboru pro regionální rozvoj, kteří vítají vaši přítomnost a tuto diskusi, která je dlouho očekávána. Bylo by bývalo lepší takto diskutovat dříve před tentativním hlasováním v našem výboru, tak abychom předešli komplikacím. Ale díky bohu alespoň dnes máme možnost takto diskutovat. Dovolím si dvě připomínky. Bylo by velmi dobré a rozhodně bych kdybychom neměli žádné spory v radě ani v parlamentu, kdybychom takovéto rozpory neměli. Nicméně ty rozpory tu jsou a máme dokonce několik členských států, které jsou proti tomuto nástroji pro propojení Evropy. Dokonce i e, zde na půdě parlamentu najdeme poslance, kteří bojují proti nástroji pro propojení Evropy realistickým způsobem. Já naopak vítám flexibilitu Eh, DGMUV, která přichází na poslední chvíli. My bychom velmi ocenili rozumné odpovědi ze strany komise, tak abychom se mohli posunout dál a nalézt na konci procesu nezbytný kompromis, který by umožnil nástroj pro propojení Evropy zmírnit napětí a nalézt nezbytný kompromis v trialogu. Za prvé, jaká opatření DG připravuje a připraví ke zlepšení institucionální a administrativní schopností jednotlivých členských států. Na tomto místě se totiž některé členské státy setkávají se zásadními institucionálními a správními problémy. Asi si vzpomenete na sovětský film kde eh, se také hovořilo o tom, že se nedá věřit planým slibům. A myslím si, že bychom tedy jednotlivé plány měli vidět spolu se zárukami institucionální a správní kapacity, že tedy bude moci tyto plány realizovat a že budou platnosti od 1. 1. 2013. Tolik za prvé. A za druhé, komise předloží pravidla v rámci eh, vynaložení těch deseti miliard jakož formou nařízení. Máme pravidla, která musí parlament znát předtím, než přistoupí na kompromis. A nakonec dnes hovoříme o deseti miliardách eur, které musíme od někud vzít ať se nám to líbí nebo ne, fond soudržnosti tím bude výrazně zasažen. Tím, že mu ubyde 10 miliard, bude to mít zásadní dopady na zastropení, na capping. A já jsem připraven diskutovat s vámi a s kolegy eh, o dalších možnostech, ale potřebujeme záruky. Dnes hovoříme o číslech. Zatímco nemáme žádné údaje ani o víceletém finančním rámci, ani o dalších kapitolách rozpočtu EU po roce 2014. Jedinou jistotou je těch 10 miliard na nástroj pro propojení Evropy. Což je dobré, ale jaké záruky můžete nabídnout, aby byl rozumný rozpočet pro soudržnost a zároveň, aby unesl uh, vyčlenění těch deseti miliard na CF. A v této souvislosti vítám flexibilitu a ochotu v tomto výboru, ale také ve výboru pro dopravu, ochotu ke kompromisu. Tedy vítám, ale potřebujeme také dobré důvody, proč tak postupovat. Děkuji. Děkuji, říká předsedkyně. Oldřich Vlasák, prosím. Thank you very much. Uh... Děkuji, budu hovořit svou mateřštinou. Pane komisaři, za prvé děkuji za představení eh, tohoto nového nástroje a je nám všem jasné, že jste nemohl během tohoto krátkého projevu eh, odstranit veškeré pochyby nebo odpovědět na všechny otázky. Čili dovolte mi, abych eh, upřesnil některé věci, které tady víceméně již kolegové prezentovali. První otázka. Jak se Evropská komise staví k návrhu Evropského parlamentu do tohoto nového mechanismu přispět, ale tak, aby členským státům byl v podstatě zachován objem prostředků z tohoto fondu na vlastní projekty ve výši jejich příspěvků z fondu Solidarity, z, z kohezního fondu do uh, eh, CEF. Eh, druhá otázka je víceméně shodná s tím, eh, co tady řekl můj kolega Bostinajeru. Eh, jestli komise je připravena představit nějaká pravidla ve formě nové legislativy pro výběr projektů v rozsahu těch deseti miliard euro z kohezního fondu. Další otázka se týká Eh, vyřešení konkurenčních projektů a přípravy jednotlivých států, kde, jak správně bylo řečeno, eh, ne všechny státy mají dostatečnou kapacitu a je potřeba v krátkém čase tyto projekty připravit. Jak je komise eh, připravena pomoci těmto státům? A poslední, opět se víceméně budu opakovat, je to otázka administrativní kapacity TNT agentury, kdy v současnosti distribuovala nebo řídila 8 miliard euro nebo projekty za tyto peníze a do budoucna by to mělo být eh, zhruba 50 miliard. Čili jestli nedojde k větší míře eh, administrativního chaosu a náročnosti. Děkuji. Děkuji, Oldřichu. Vážení kolegové, máme ještě poměrně řadu kolegů, kteří chtějí klást dotazy. 6, 7, 8. Proto uzavírám seznam řečníků, ale máme 20 minut nejenom na otázky, ale také na odpovědi. Pana komisaře, prosím tedy o stručnost a o kladení otázek, nikoli eh, přednášení připomínek. Prosím. Budu stručná. Padlo tady na rozhodnutí eh, výboru Regi, a sice je to eh, hlasování týkající se obecného nařízení a komise sama přišla s tím, že těch 10 miliard z fondu soudržnosti bude využito, eh, takže obecné nařízení je proto příslušné. A nevím, zda pan komisař ví, že bylo mnoho návrhů, které se týkaly CEF, chtěli úplně vyvmout CEF eh, z obecného nařízení. My jsme se ale snažili o nějaký kompromis, který by nalezl eh, většinu. Eh, nebylo to snadné najít takovýto kompromis. Opravdu jsme na tom tvrdě pracovali, investovali jsme do toho hodně času. Různí poslanci byli různého názoru, ale většina potom došla k tomuto závěru. A mě by zajímalo, pane komisaři, Eh, vy jste představil pouze svůj vlastní návrh, ale jak se díváte na rozhodnutí ve výboru REGI? Jak se k tomu stavíte? Vidíte tady tu možnost nebo nějaký způsob, abychom nalezli skutečně společného kompromisu, který má většinu, většinou podporu v tomto výboru a eh, zda by bylo možné mít poté také většinou v radě, protože tady jasně zaznělo, že to není otázka pouze parlamentu eh, ze strany pana navrhovatele, ale silné ambice pro CEF se týkají také rady. A většina ve výboru chce cestu, jak se dostat ku předu. Mě by zajímalo, jak se na to díváte vy, pane komisaře, jak se díváte na ten kompromis, ke kterému jsme došli ve výboru Regi. Děkuji. Děkuji, Konstance Žběta Lukačevská. Děkuji, Konstance Žběta Lukačevská, prosím. Děkuji mnohokrát. Komise, mám celou řadu otázek. Hovořil jste o deseti miliardách, které budou odebrány z Fondu soudržnosti a které budou věnovány pouze těm členským státům, které tento fond již využívají. Ale v poslední části svého vystoupení jste zmínil, že tato částka se týká všech států, eh, k ním se vztahuje fond soudržnosti pro celou EU. Eh, máte tedy nějaké záruky, že těch 10 miliard bude využíváno také s využitím fondu soudržnosti? protože v neoficiálních dokumentech, v pracovních dokumentech nemáme dostatečné záruky správného využití těchto prostředků. A moje ota- další otázka se týká správné kombinace prostředků pro nástroj pro propojení Evropy. Pokud bude projekt financován jak z Fondu soudržnosti, tak z dalších finančních nástrojů, dá se předpokládat uplatnění pravidla přidělování fondů tak, jak platí ve fondu soudržnosti, anebo se bude postupovat eh, podle toho, kdo přijde první, takzvaně kdo dřív přijde, ten dřív mele. A hovoříte také o vyčlenění prostředků mm, z uznatelných nákladů, pokud budou uznány jakožto administrativní náklady u států, které uh, Eh, patří ke starým státům Evropy, tak aby byla zajištěna konkurenceschopnost. A moje poslední otázka se týká sítě TNT v souvislosti s nástrojem pro propojení Evropy. Do roku 2030 se bude vyvíjet základní síť, zatímco projekty, které budou na ní navázány, eh, budou muset splňovat tři podmínky. Musí se jich účastnit tři státy, tři druhy dopravy. Tam musí být a musí tam být tři sekce dopravy. To znamená, že jsou automaticky vyloučeny okrajové části Evropské unie ze spolufinancování. Chci se tedy zeptat právě na tuto část, protože pokud se připravuje například silniční síť, která zasahuje do státu, který není členem EU, bude to také platit, bude to také uznatelné, anebo můžeme také financovat projekty dopravních sítí, které budou napojovat EU na nečlenské státy. A s tím, že se budeme tedy bavit pouze o těch částech, které jsou na území i státu Evropské unie. A dále je možné takové sítě na okrajích EU tímto způsobem financovat. Opět apeluji na stručnost. Prosím jednu minutu, pan Angurakis. Já se tedy pokusím být velmi stručný. Na úvod mi, paní předsedkyně, pane komisaři, dovolte poděkovat panu Piperovi za Eh, dokument, který nám umožnil udělat si dobrý obrázek o situaci. Otázky, které se kladou, jsou velmi přesné, tedy 10 miliard, které opustí fond soudržnosti, bude směrováno na těch 50 miliard, které tam již jsou, které slouží eh, mechanismu propojení Evropy. Eh, ale klademe si otázku, jak naložit se zbylými 40 miliardami, které jsou pro tento nástroj určeny. A moje další otázka, jakým způsobem odůvodníme vyvedení 10 miliard z fondu soudržnosti? v očích těch států, které mají problém Eh, zvládnout ten, tu, tuto sumu a které třeba z nástroje pro propojení Evropy vlastně nic nezískají. Jakým způsobem budeme k tomu přistupovat? Vzniká totiž složitá situace, zvláště v dobách, kdy soudržnost Evropy prožívá těžké zkoušky. A eh, další otázka. Ehm, zajímalo by mě, jak vypadá soulad v radě vůči těmto otázkám protože si dovedeme představit, že tato otázka je poměrně složitá, nenajde jednoznačnou podporu. A klademe si tedy otázku v souvislosti s eh, ohodnocením jednotlivých prací. Pan Schmidt, prosím, jednu minutu. Merci, madame la présidente. Pan Schmidt, eh, já se pokusím hovořit stručně a rychle. Investice do dopravní infrastruktury v Evropě patří k základám evropské soudržnosti a tady musíme zajistit eh, efektivitu a propojení jednotlivých území. A v této souvislosti si uvědomujeme, jak důležité jsou nástroje pro propojení Evropy a klademe si otázku, kdo by se toho měl účastnit na úrovni národní, regionální a lokální. Dobrá koordinace mechanismu pro propojení je naprosto nezbytná, abychom se vyhnuli duplicitám a abychom byli schopni infrastrukturu dopravy správně financovat zajistit přidanou hodnotu eh, tam, kde chybí spojení, především přeshraniční. A proto jsem velice ráda za návrh Markose Pipra, eh, který doporučuje eh, vyčlenit určitou část 30 na přeshraniční sítě. Například v našem regionu, eh, v Perpignanu, eh, tam chybí přeshraniční spojení eh, v oblasti Perpignanu a Montpellier. Děkuji mnohokrát. Uh, Vážení kolegové, dám slovo panu komisaři. Já uh, rád dbám uh přesného dodržování času a na výboru pro dopravu na mě opravdu čekají, tak se omlouvám, že tak tlačím. Já si myslím, eh, že eh, spousta z těch otázek, která zde zaznívá, eh, nezaznívá poprvé a už zazněly i na jiných fórech, kde já jsem se účastnil. Nejdříve řeknu, že lidé na výboru pro regionální rozvoj a výbor pro dopravu eh, spolupracují na nalezení kompromisu a my jsme rádi, že tady nějaký kompromis se eh, rýsuje. A to samozřejmě podporujeme. Obecně musím říci, že nástroj eh, Connecting Europe je návrh komise, protože je tady 50 miliard na energetiku, dopravu a IT a 31,7 je na dopravní infrastrukturu a 10 miliard eh, uvnitř těch 32 je uvnitř těch 23, 32. A další věci jsou tedy eh, v dalších částech to rozpočtu hodně peněz. Je tam také k dispozici ve strukturálních fondech na dopravu, v dalších strukturálních fondech. Takže hovoříme tady o 10 miliardách z fondu soudržnosti především. Když jsme vytvořili ten návrh, tak v zásadě šlo o to, jestli to vlastně bereme z fondu soudržnosti, nebo to dáváme, přidáváme k soudu soudržnosti. Já si myslím, že to spíš k tomu přidáváme. To je velice důležité, protože ono nikdy nevíte, eh, jak nakonec ten vícelet, ta vyjednávání o víceletém finančním rámci dopadnou, ale my jsme eh, eh, řekli, že tohle je nástroj pro vytvoření opravdové soudržnosti mezi severem a jihem a západem a východem eh, pro vytvoření vazeb, které by jinak nevznikly bez tohoto nástroje. A hlavní opozice je, že se to prostě bere, se to odečítá z prostředků na soudržnost a tím pádem o to eh, se přijde. A jak říkám, ten dokument, který eh, byl vytvořen po tom, když já jsem byl v Praze, je podstatný. Je tam spousta věcí, kde komise popisuje, jak můžeme jednotlivým zemím připravit, zpracovat ty projekty a překonat eh, administrativní obtíže. Ale je třeba jasně říci, že nejenom komise tady eh, odvádí práci. Ženské státy musí mít odhodlání, přání a vyvinout snahu k realizaci těch projektů. Já jsem se dokonce podíval, kde to je. Na straně 6 toho dokumentu velice podrobně tohle popisuje. Čili my jsme připraveni pomoci zemím, které jsou v nesnázích vzhledem k tomuto. Rada dvakrát tuto věc projednávala jednou v březnu, po druhé v červnu. V březnu rada přijala takzvaný obecný přístup, to znamená obecné zásady eh, pro TNT. Čili tam je seznam projektů a seznam priorit. Členské státy se tady shodly a pokud si, dokáže, pokud si myslíte, že to bylo snadné, tak eh, na to zapomeňte. Bylo to po dvou letech tvrdé práce. Tahle mapa. V červnu rada také přijala dílčí přístup, který se týká nástroje pro propojení Evropy, CEF. A ten e, seznam projektů je jasný, všichni se na něm shodli, všechny e, země i země soudržnosti se e, jasně shodli na tom, kde jsou ty priority a kde jsou ty koridory. A jedna otázka, jestli se k tomu dá ještě něco přidat. Samozřejmě můžeme k tomu něco přidat. Ale nakonec prostě budeme mít 20 eh, tisíc eur na každý projekt. My se musíme někam napřít. Musíme mít nějaký strategický rámec a jet podle něj. Všichni si tam chtěli ještě přidat eh, kus nějaké železnice nebo nějaký nový hraniční přechod. Ale myslím, že společně se členskými státy se nám podařilo udržet eh, tu strategickou síť víceméně tak, jak byla původně navržena. Tohle se samozřejmě bude projednávat eh, i v dalším procesu, ale prosím, pochopte, že, Já bych to řekl, že těch 10 miliard zase není tak velká částka. Komise přijala, já říkám, od roku 2008 až do roku 2011 komise přijala eh, státní pomoc pro finanční instituce v eh, výši 3,5 bilionu eur. A teď tady hovoříme o nějakých 30 eh, miliardách na 7 let. Takže tam je to opravdu rozdíl v řádu. Hlavní otázka, která leží na srdci vašemu výboru a samozřejmě trápí Polsko a další země, je, aby to bylo rozdělené spravedlivě. Aby těch 10 miliard nenateklo jenom na jeden, nějaký velký projekt a všichni ostatní neostrouhali a nezůstali bez financování na důležité projekty. Takže V tom pražském dokumentu mm, my jsme, ním představili eh, jasnou linii a váš kompromis se tím také, eh, tam také směřuje. Potřebujeme to mít zeměpisně vyvážené. Ty peníze eh, jdou do CEFu podle pravidel soudržnosti a podle přísné proporcionality, takže to je samozřejmě také součást kompromisu. Potom další část je hodně otevřená. Jaká pravidla by se měla použít k zprávě eh, těch prostředků v CEFu? 10 miliard eur. Jak navrhuje komise. Tady můžu říct jenom jednu věc. Ano, my jsme připraveni udržet eh, ty příslušné proporce a, a nejvyšší prioritu budeme dávat národním projektům nebo projektům celostátní důležitosti. Jak to e, říká e, kolega Levendovský ve svém e, rozšířeném dopise k tomuto. Se nás kritizovali a já uznávám, že oprávněně se nevyjádřila příliš jasně všechny podrobnosti, ale teď už máme docela jasné stanovisko společné v komisi a doufáme, že se dostaneme ke kompromisu. To znamená, můžeme udělat spoustu toho, abychom zachovali zeměpisnou vyváženost, ale nemůžeme z toho dělat další eh, fond soudržnosti. Protože fond soudržnosti eh, obsahuje eh, prostředky na soudržnost a my tady na jednu stranu tady máme daleko větší prostředky než těch 10 miliard a potom máme eh, fond soudržnosti nebo jeho prostředky uvnitř SEFu, které eh, se řídí jinou logikou. Jsou centrálně zpravované a jsou to velké projekty, eh, přeshraniční projekty, ale ale my jsme připraveni jednat o všech podrobnostech k zachování Eh, té zeměpisné vyváženosti. Ale každopádně nemůže to být uvnitř CEFu znova stejný fond soudržnosti. To je ten hlavní signál, který tady vydávám. Věřím, že se nám podaří nalézt určitý kompromis. Potom bychom byli velmi spokojeni. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři, říká paní předsedkyně. Pokud eh, jsem to dobře pochopila, tak chcete nás opustit. Takže vám eh, děkuji za účast na naší debatě. Doufám, že tím eh, jsme si to vyjasnili. Já bych se ještě zeptal na jednu věc eh, pana komisaře. Právě návrh komise byl převést do CEFu eh, peníze z Fondu soudržnosti. Mohli byste také říci, těch 10 miliard vezmeme z Fondu soudržnosti a navýšíme CEF. Ale potom by to bylo jasné že parlament by nikdy nepřijal eh, seškrtání eh, fondu soudržnosti. Tohle je váš vlastní návrh. Vy musíte eh, reagovat, když se snažíme o kompromis. A ne, abyste říkal, ne, ne, ne, to bude prostě, prostě nemožné se takhle chovat z mého pohledu. Že vůbec nejste připraveni uh, smíšit ty postupy uh, a tvrdíte, že jsou to jiné peníze než fond soudržnosti, protože fond soudržnosti opravdu jsou to, to není dopravní prostředek, eh, tedy eh, dopravní fond. No já, jak jsem to vysvětlil, tak takhle já to vidím. A myslím si, že je to zřejmé. Pokud to není přijatelné, vidíte, bez tohohle nástroje nebude jiný nástroj ke zlepšení uh, mm, vazeb přeshraničních mezi eh, zeměmi soudržnosti a západem. Ovšem, pokud ty eh, prostředky zahrnete, zahrnete sem a bude tady z toho eh, kohezní nástroj s kofinancováním, což je samozřejmě ten klíč, a potom musíte mít nějaký obecný obrázek, a ten obecný obrázek už členské státy víceméně přijali v tom obecném rámci. Sice, že existují určité transevropské sítě a a transevropská síť, která, nebo ta její část, která se týká eh, zemí soudržnosti, se prostě bude financovat zvláštním instrumentem. Tak to je. Dobrá, děkuji vám kolegyně, kolegové, vážení pane komisaři a za vteřinku budeme pokračovat. Uh, with this, I would like to move to point a nyní bych tedy eh, ráda přešla na bod 6, eh, eh, říká paní předsedkyně, což je vlastně návazné, návazné téma. No, Markusy, chtěl bys to uvést ještě jednou, nebo už to předtím stačilo? What would you say? gewonnen, ne? No? Já, vielen Dank. Děkuji, paní předsedající. Tak jak jsem to pochopil já, tak eh, pan komisař některé věci vyjasnil. Myslím si, eh, že podle pravidel pro fond soudržnosti se mají rozdělit ty prostředky a pan komisař připustil, že v první fázi budou vnitrostátní pravidla eh, pro klíč rozdělování, to znamená pro prostředky, které náleží danému členskému státu, to bude první pravidlo. A pan komisař řekl, že projekty, které členské státy považují za prioritní, tak eh, že toto bude akceptovat komise. To je tady další ústupek, ale myslím si, že bychom neměli zacházet tak daleko, jak uvedla právě paní kolegyně. Je to nový nástroj, který vychází z konkurenceschopnosti a z výběrové řízení. Ale pokud to celé schodím pod stůl, tak jsme ničeho nedosáhli, nic se nezmění a nebudeme mít žádné stimuly, žádné pobídky, a nemyslím si, že to je to, o co nám jde pro tuto malou část z Fondu soudržnosti. To není ten účel. Chceme se pokusit o něco nového. Pokud všechna ta pravidla, která komise zjevně je ochotná změnit, tak pokud budou přizpůsobena v tom našem smyslu, tak bych poprosila, apeloval na kolegy, na v levicovém spektru, tak skutečně bych rád na tyto kolegy apeloval, abychom dali svůj souhlas. Protože jinak to nebude rozdělováno centrálně, jednoduše to půjde do prostředků Fondu soudržnosti a my nedosáhneme té dynamiky, o kterou jsme usilovali, což by byla podle mě velká škoda. Já teď tady nechci um, opakovat to, co je, nebo to, co bude v eh, konečné zprávě. Určitě mnoho kolegů bude mít hodně pozměňovacích návrhů a já jsem sám velmi zvědav na to, jaké podněty budete mít. Děkuji. the shadows, I would like to react to the, some of the colleagues. Kolegové, já bych nejprve chtěla reagovat na slova těch kolegů, kteří měli obavy s informací od Markuse, že někdo připravuje kompromisní návrh a že existuje tedy nějaký kompromisní návrh mezi Degetran a DG Regio. Ale pokud budu předseda tomuto výboru, buďte si jistí, že eh, žádný kompromis tento výbor neschválí. My máme tedy kompromisní stanovisko, které bylo odhlasováno v červenci a pokud se objeví jakékoliv nové stanovisko, tak přejde k našemu výboru a bude budeme o něm hlasovat. Nedělejte si tedy žádné starosti. Vy, které chcete pohovořit jako stínový zpravodaj, já požádám také stínové zpravodaje. Samozřejmě nemusíme hovořit úplně o všem, eh, tedy co tento nástroj znamená a tak dále, eh, ale v každém případě eh, Ramona Manesku tady není, Karim Madeli tady také není, Oldřich, Oldřichu, chtěl byste hovořit? Paní předsedkyně, Eh, já bych chtěl říci, že vítám tento materiál, myslím si, že hodně doplňuje eh, tu diskuzi, kterou tady vedeme. Eh, Vítáme i to, že by mělo být větší zaměření na přeshraniční projekty v příshraničních regionech. To znamená, že chceme, aby bylo nutné těch 30 poskytnutých finančních prostředků z tohoto fondu investovat do regionů na hranicích. Eh, já bych se chtěl jenom zeptat, eh, jestli má zpravodaj představu, eh, jak vytvořit pevnou koordinaci tohoto fondu a fondu soudržnosti. To je věc, kterou bychom asi měli znát. Děkuji zatím. Thank you. Děkuji. Viktore, chcete se vyjádřit jakožto zpravodaj? Ne? Tínový zpravodaj, pardon. Uh, Uh, po vysvětlujících prohlášeních pana komisaře, která nebyla úplně uspokojivá, abych to řekl diplomaticky, eh, není snadné hovořit. Avšak na té úrovni 30% pro přeshraniční dimenzi, jak jsem o tom už hovořil, se mi zdá, že právě tady je systém příliš svazující. Jsou totiž členské státy, které už mají problémy vyřešené. Naproti tomu jsou také státy, které jsou v horší situaci. Znamená to, že potřebujeme výraznější flexibilitu, abychom umožnili členským státům přizpůsobit si financování vlastním potřebám. Pokud tam ta flexibilita nebude, tak pouze zvýšíme odpor členských států k tomuto mechanismu, k tomuto nástroji, který budou vnímat jako příliš svazující, příliš omezující. A já bych proto apeloval na vyšší flexibilitu eh, v této obálce a doufám, a zcela upřímně doufám, a už to nebudu opakovat, doufám tedy, že kompromis opravdu potřebujeme, pokud se nechceme bavit o utopiích. A utopie je místo, které vlastně neexistuje podle staré řecké definice, tedy místo, které neexistuje. A my proto musíme pracovat na kompromisu, musíme začít s takovým kompromisem, který by byl schválen eh, ve výboru pro regionální rozvoj a jedině my můžeme začít identifikovat takový kompromis. Vím, že již existuje návrh, který je velmi v souladu eh, s mým dřívějším pozměňovacím návrhem. A z takového osobního až sobeckého hlediska jsem spokojen. Ale Uvědomme si, aby bylo možné tento program realizovat, potřebujeme flexibilitu, připravenost a politickou vůli ve všech politických frakcích, aby všichni pracovali směrem k tomuto řešení. Pokud naopak si bude každá politická e, skupina zastávat vlastní názory, hrát na vlastní písečku, a flexibilitu najdeme možná u komise a ještě spory v radě, tak kompromis by byl pouhým intelektuálním cvičením a nebude ničím jiným. Já tedy hlasuji pro kompromis a jsem ochoten pracovat na přípravě takového kompromisu, ale musíme vycházet z kompromisu existujícího, který máme v obecném nařízení a flexibilita musí být na všech stranách. A troufám si říct, že potřebujeme jiný jazyk ze strany DG Move. Děkuji. Cornelia tu není. John Buffel, chcete hovořit? Ne, děkuji. Jo- Joachim Celer, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vzhledem k nedostatku času jsem eh, nepoložil panu komisaři otázku, ale připojuji se k kolegovi to, k tomu, co právě říkal. A sice, že pan komisař nás opět nepochopil a nedostali jsme se v diskuzi nějak dál. Eh, zpráva eh, pana Pípra by byla dobrým základem s konkrétními návrhy k tomu, abychom došli k něčemu konkrétnějšímu pokud jde o nástroj CEF a jeho účel. Ale nezávisle na eh, ten balíček 10 miliard, tak jsou tady ještě další otázky. CEF. To je není jenom nástroj pro financování, ale je to nástroj jako facilita, to znamená instituce a určitě bude zapotřebí personál, ale my nevíme kolik. To všechno stojí finanční prostředky a odkud je vezmeme, bude to v rámci rozpočtu na personál komise nebo eh, to bude spadat pod agentury, budeme muset navýšit rozpočet, takže to je jedna z celé řady praktických, čistě praktických otázek. Kromě toho eh, jsou tady jednotlivé členské státy a eh, jde tady o přístup k jednotlivým možnostem v rámci nástroje CEF vůbec eh, se některé strany tím ještě nezabývaly. Když řekneme, že prostředky eh, mají jít zejména na železniční dopravu a na eh, přihraniční oblasti, tak v případě malých států, kde mají různé agentury na železnicích a různé infrastruktury, různé provozovatele, tak eh, tady je zapotřebí, aby všichni aktéři se sešli, protože mají před sebou dlouhodobé finanční investiční plány. A velice často eh, se nikdo nezabývá plánováním transevropských sítí a navázáním na ty eh, jednotlivé provozovatele. My jsme za desetiletí dělali plány na tém. a Markus Pieper uh, hovořil o přezraničním, uh, eh, přezraniční dopravě a ta výrazně podporuji, protože právě tady máme ty mezery uh, v transevropských sítích. protože provozovatele infrastruktury se samozřejmě zaměřují na ty tratě, které jsou nejvíce výnosné. A právě v přezraniční dopravě uh, v mnozí velcí provozovatele eh, si konkurují. Takže tady je celá řada čistě praktických otázek, které se týkají provádění a byli bychom rádi, kdybychom na ně dostali odpověď. Vidím tady sice dobrý úmysl, ale v konečném důsledku se musíme zabývat realizací. Chceme mít eh, evropskou přeshraniční dopravu, která bude nezávislá na eh, fyzických státních hranicích. A chtěli bychom se dostat dále v následujících dnech. Nechceme, aby to bylo zablokované. François Alfonsi. Oui, président, merci. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já si dovolím jenom několik poznámek k stanovisku pana Pípra, které jsou velice, které velice zajímavé. A zajímavá je myšlenka, že Prioritou Evropy by měly být eh, velké investice, což je dobrý nápad, ano, ale musíme hovořit eh, také o eh, způsobech dopravy, které budeme preferovat nejenom o přeshraničním rozměru. A pokud by komise měla do svých priorit například zařadit převahu Eh, dejme tomu té dopravy, která vytváří méně CO2, eh, které, tedy spotřebováme méně CO2, která je méně náročná na eh, infrastrukturu, tak bych hovořil třeba o také námořní dopravě, ne, například pro balkánské státy, pro Litvu, Estonsko a další státy. Já si myslím, že právě tam můžeme díky námořní dopravě nalézt řadu řešení. To znamená, že nejde jenom o podporu stávající infrastruktury, infrastruktury, ale také o nalezení spojení eh, a konsolidaci těchto dopravních spojení. Zajímalo by mě, zda se i o tomto přístupu v návrhu komise uvažuje. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Holeniček. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové. Chtěl bych připomenout, že na počátku tohoto funkčního období jsme hovořili o makroregionální politice. V té době komise i rada um, byly proti vytváření makroregionu a parlament se s nimi tehdy souhlasil, vnímal makroregiony také skepticky a eh, řada kolegů byla proti vytváření společného rozpočtu pro eh, takovéto makroregiony, které obsahovaly několik zemí. A nyní eh, teď tato politika, ačkoliv pod jiným ne, názvem, vystupuje na povrch znovu. Máme nástroj pro propojení Evropy. Já ten projekt vnímám jako velmi zajímavý, i přes určité pochybnosti, které existují. A mám otázku pro Markusa a pro komisi. A moje otázka zní, jak efektivně se budou vynakládat prostředky těch 10 miliard z Fondu soudržnosti plus těch dalších 30 miliard. Máte nějaké výsledky výzkumu konkrétně, kolik se vytvoří pracovních míst například v rámci politiky soudržnosti a to je aktuální zejména nyní v krizi kdy se snažíme vytvářet nová pracovní místa, tak by mě zajímalo, eh, jaký bude osud těch deseti miliard z politiky soudržnosti. Zda se tedy v následujících letech tento transfer promítne třeba do nově vytvořených pracovních míst v EU. A ještě bych chtěl doplnit, tady to už zaznělo, zajímá mě problematika nákladů, tedy jak se 50 miliard bude vynakládat konkrétně třeba v souvislosti s náklady administrativními. Vím, že to bude náklad pro politiku soudržnosti, ale jaké náklady to přinese pro členské státy? A rád bych získal údaje, které by mi umožnily porovnat eh, využití těchto prostředků. To jsou hlavní otázky. Děkuji mnohokrát, Marie Teres. Děkuji. Velice stručně chci poukázat na to, na co komisař nezodpověděl. Jaké dopady toto bude mít na proces vytváření místních projektů, ale také regionálních a celostátních projektů, v souvislosti s vyčleněním těch 30 na přeshraniční projekty. Jak zajistíme eh, flexibilitu, protože každý z těch států má jiné potřeby, i na těch hraničních oblastech se to projevuje. Eh, jakým způsobem se bude postupovat vůči těmto projektům? Děkuji. Nikdo už se dále nehlásí. Takže, uh, Marku, si chci si vzít slovo ještě? Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hab... Děkuji, paní předsedající. Mám pocit, že někteří kolegové ode mě očekávají, že udělám práci pana komisaře, což ale e, není pravda, to neudělám. Nicméně, některé body, které tady zazněly, tak e, se pokusím, abych to shrnul ve své zprávě a budu se také snažit o to, abych to shrnul tak, abychom se setkali s, a eh, vlastně dosáhli schody s kolegy z výboru pro dopravu, aby nedošlo ke eh, sporu, který bychom potom museli řešit v plenárním zasedání. Takže stejně jako eh, kolega si myslím, že máme všichni velký zájem na tom, abychom dosáhli schody. Ty první kroky byly již učiněny. Pan kolega to již navrhl a v mé zprávě to je minimálně nastíněno, protože tady vidíme ty jednotlivé rozdílné fáze jakožto regi, bychom měli tedy mít možnost se shodnout na nějakém postupu. Někteří kolegové se ptali na to, jak si to eh, představíme konkrétně, říkal pan kolega Vlasák. Může to být tak, že budeme mít první fázi, tam budeme mít eh, národní obálky, to znamená rozdělené prostředky podle států. A každá země bude zohledňovat bude tam zohledněn teoretický podíl na fondu soudržnosti a tím pádem tady vznikne právo té země na dané prostředky a prosadit si projekt v rámci těch prostředků. Samozřejmě je potřebí, zapotřebí se o to ucházet, existují určitá kritéria a samozřejmě budou existovat členské státy, které neprojdou, které to nezvládnou. Ale potom bude existovat druhá fáze a to si představuji následovně. Země, které se vůbec nedostaly do procesu, tak v té druhé fázi, kdy dojde k výběrovému řízení, tak budou mít přednost. Jak to upravíme technicky, tak eh, nemyslím si, že to už je naší záležitostí. My bychom se měli zabývat eh, stanovením té filozofie, která zajistí spravedlivý, spravedlivý přístup. Zazněly tady ještě další dotazy hm, kolegyně Marie Teres. Vím, že je to velmi komplikované, případě uh, zkombinovat jednotlivé přídenční regiony. Já nejsem úředník, nejsem odborník, který to má dělat, protože myslím si, že naším úkolem je stanovit základní filozofii a sice, že chceme posílit a prosadit posílený důraz také v příhraničních regionech, ale potom tu praktickou fázi to musí realizovat odborníci z komise. Závěrem eh, ke kolegovi, eh, který hovořil o efektivnosti prostředků. Nemyslím si, že by to mělo být efektivnější než to, co, nebo o mnohem efektivnější než to, co navrhuje komise. Ehm, jde o smysluplnou záležitost, udržitelnou, protože euro, které se dostane do EU, tak když se podíváme na Evropskou investiční banku a bude možné se ucházet i tyto projekty v rámci jiných prostředků, tak si myslím, že tady existuje velká příležitost pro to prosadit tyto věci. A myslím si, že není zapotřebí, abych vám tady vykládal, že například eh, pokud zlepšíme dostupnost polských nebo bulharských regionů, pak přidaná hodnota tady určitě je i pro ekonomiku v daném místě a to je ta základní myšlenka, eh, která je za celou filozofií nástroje CEF. Já budu velmi rád, když my jako výbor REGI nalezneme kompromis. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, Markusy. Nyní musíme rozhodnout o lhutě pro podání pozměňovacích návrhů, než eh, vyslovím, jaké brzy tak bych vám eh, ráda řekla, že eh, jsem vás v červenci varovala, že budeme mít velmi málo času po jednání s komisařem, takže lhůta je 19. září 12 hodin. 19. září, to znamená pozítří, myslím. S tím vám tedy děkuji. Uzavíráme tento bod a další bod eh, na našem pořadu jednání, pokud jste správně poslouchali na začátku jednání, víte, je bod 26 a sice zpráva nebo návrh stanoviska k Evropskému rybářskému a námořnímu fondu Rozumašlo. Děkuji. Pro další programovací období Evropská komise navrhuje pro Evropský rybářský a námořní fond integrovanou politiku, podobně jako u jiných eh, fondů. Cílem je snížit administrativní zátěž a také podpořit eh, tedy integrovanou námořní politiku. Podívejme se na eh, zprávu samotnou. Obecně ehm, ten rozvoj příbřežních obcí je v pořádku a já tam mohu s eh, valnou většinou věcí souhlasit. Ale jednám tady o také zlepšení ehm, životní úrovně jejich obyvatel a to je v pořádku. Potom se tady komise zabývá finanční situací těch rybářských podnicích. A myslím si, že cílem fondu by mělo být, nebo ty cíle by měly být předefinovány tak, abychom se zaměřili tedy na opravdové, na skutečné problémy. A například tedy na zlepšení zaměstnanosti v této oblasti. Pokud jde o řízení zdrojů, rybov, rybolovných, tak to bude mít pozitivní dopad na ně. Dojde také ke snížení odpadů. Takže tady také se zcela shodeme s komisí. Ovšem nesouhlasím s tím, aby se tady škrtla dočasná pomoc, protože toto opatření za dobu svého působení přispělo ke zlepšení situace v rybolovném sektoru. A také, co by se stalo v případě krize v rybolovném sektoru. Takže toto bychom chtěli zachovat a musíme tedy zamítnout návrh na zrušení tohoto a spíše tady hovořit o převoditelných eh, koncesích, převoditelných kvótách tak aby to nemohlo mít žádný dopad na rybolovný sektor. A dokument komise má minimum doprovodných socioekonomických opatření pro eh, rybáře, jako je dlouhodobé vzdělávání nebo hm, prostě opatření k tomu, aby lidé mohli odejít z rybolovu. My si myslíme, že ten návrh by něco takového měl obsahovat, tak, aby až lidé začnou pracovat, tedy přestanou pracovat, tak aby eh, tam byla nějaká pomoc eh, při předčasném odchodu důchodu a takovéhle záležitosti. Rybolovní sektor eh, také přispívá k boji s klimatickým změnám. Zlepšení tedy v energetické efektivity motorů je tady jednoznačně, jednoznačně dobrým příspěvkem. příspěvkem tedy k boji s klimatickými změnami. Další věc, eh, kterou bychom se měli zabývat, eh, jsou eh, lidé, kteří zažili nějakou traumatickou situaci v posledních letech vzhledem k přírodním katastrofám nebo zásadnímu znečištění příbřežních oblastí. V tuto chvíli Unie nemá žádná konkrétní opatření na řešení takových situací a proto si myslíme, 3, že při reformě společné rybářské politiky bychom se tím měli zabývat, takže navrhli bychom konkrétní pomoc při řešení tohoto typu událostí. Také někdy nastávají problémy s eh, příspěvky pro různé eh, typy rybářů. A eh, to je třeba řešit stejně tak, jako je třeba řešit BOZP v rybolovu. Potom je tady drobný rybolov, to je další věc, na kterou se ta zpráva musí zaměřit. pokud je o převoditelnost eh, rybářských oprávnění, rybolovných oprávnění, tak i tím je třeba se zabývat. V dalších sektorech se zabýváme jinými otázkami a rádi bychom Eh, se nechali pomoct eh, i po roce 2019, zejména pokud jde o lov tuňáka. Komise chce eh, omezit pomoc pro mikropodniky a, a vlastně ono spíše velké firmy jsou schopné snáze inovovat než ty malé. Takže já obecně můžu říci, že ehm, souhlasím s celou řadu dílčích návrhů komise, ale jsou některé oblasti, kde, které musíme otevřít znovu. A při vytváření Evropského fondu nebo Evropských fondů nesmíme eh, zrušit financování některých věcí. Pokud je o pozměňovací návrhy, tak já budu eh, samozřejmě vděčná za jakékoliv vaše návrhy. Děkuji, říká paní předsedkyně, a nyní eh, žádám stínové zpravodaje. Patrice, prosím. Euh, euh, Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení kolegové. Já bych na úvod chtěl nejprve eh, poděkovat za výborně odvedenou práci na velmi odborně zaměřené téma. Eh, problematika společné rybářské politiky eh, se může na jednu stranu zdát jednoduchá ve svých cílech, tedy jak zajistit naše eh, zdroje a jakým způsobem zajistíme trvale udržitelný rozvoj. Právě nyní se zdůrazňuje environmentální stránka věci. Zároveň nesmíme být přílišnými ideology. Pokud bychom eh, eh, chtěli bojovat s ztrátou některých druhů, tak pozastavení rybolovu úplně by bylo nepřijatelné. Zároveň si musíme klást otázku, jaké prostředky můžeme použít také proto, abychom se vyhnuli negativním sociálním dopadům naší politiky. Eh, můžeme se zaměřit na to, eh, abychom vytvořili mechanismus, který umožňuje účast eh, i menším subjektům, které v rybářství působují a abychom pouze nedávali přednost jeho koncentrace nebo centralizace. Zároveň se setkáváme se totiž s tím, že právě toto není řešením našich problémů. Ehm, na jedné straně máme velký manévrovací prostor v těch oblastech, kde se, se e, e, výrazně živí rybolovem, jednak protože často nemají možnost volby, jednak protože e, soudržnost se nedá realizovat s danými prostředky, které jsou k dispozici. Setkáváme se často s tím, že tyto regiony jsou přehlíženy. Přehlíženy jsou především potřeby eh, těchto drobných rybářů, problematika zaměstnanosti v těchto regionech. Proto si myslíme, že eh, kvalitativně založený přístup, decentralizovaný přístup, který maximálně využívá dostupných zdrojů, ale maximálně využívá místních eh, prostředků, zdrojů a pracovních sil, má největší udržitelnost do budoucna. Také se domníváme, že nám chybí výzkumy v této oblasti ehm, systém, který by byl eh, dostatečně flexibilní a který by umožňoval modernizaci plavidel, eh, je zásadní. Proto doporučujeme teritoriální kvalitní model rybolovu, eh, který by bral v úvahu specifické potřeby vzdálených regionů, okrajových regionů. A tady chci ještě jednou pod trhnout, že potřeby rybářů na Baldu jsou jiné než potřeby rybářů v Guajáně. A v této souvislosti jednotlivá území by měla mít možnost upravit si eh, opatření podle vlastních potřeb, podle vlastních přírodních a jiných podmínek. Ehm, zároveň si uvědomujeme, že potřebujeme právní předpisy, které eh, nejsou, eh, eh, zatím máme předpisy, které nejsou dostatečně přizpůsobeny a když odkážeme na ehm, náležité články smlouvy, musíme se vždycky snažit zajistit, aby uplatňování pravidel zákonu bylo úměrné a spravedlivé. Děkuji. Rozumím tomu, takže Erika Mann zastupuje kolegu. Thank you very much, Chair. Uh, yes, Chair Mareukis is our shadow in this, this case, but I will... Děkuji. His uh, uh ideas about this file. For... Um, přeštu, co eh, napsala kolegyně. Takže za prvé bych měla poděkovat paní navrhovatelce za skvělou práci. A pak eh, tady přejdu ještě připomínkám. Takže souhlasí eh, se struktury eh, cílů, to znamená, že chceme posílit eh, dané odvětví tak, abychom diversifikovali aktivitu a zlepšili životní úroveň v daných oblastech. Pokud je o tento režim, tak mám vyjádřit souhlas s obdobím zachování podpory a současně bylo zapotřebí se podívat na Eh, dopad omezení počtu plavidel. Ale na rozdíl od paní navrhovatelky si nemyslíme, že by bylo dobré eliminovat jakoukoliv typ podporu, podpory, která je zaměřená na energetickou účinnost a sice ve snaze omezit dopad eh, lidské činnosti eh, v oblasti energetiky. Pak pokud jde o mm, extrémní klimatické změny, tak si myslíme, že zapotřebí zachovat část fondu právě pro tyto extrémní případy. Je dobré, vyloučit z převodu, z eh, převodu práv eh, práva pro drobné rybáře, protože to si nemyslím, že bylo dobré, protože nechceme, aby se veškerá aktivita soustředila v rukách eh, pouze velkých rybářů a společností. Je důležité také, aby docházelo k výměně dat metodiky v různých odvětvích. Lokální dopad některých opatření, to je podstatné, dále ochrana drobného rybolovu a opatření rybolovná opatření eh, regionálního charakteru. Tady je zapotřebí mít lepší rovnováhu, lépe zanalizovat dopady jednotlivých opatření, která se týkají eh, rybolovných práv, jež by měly být k dispozici také pro eh, drobné rybáře. politická rozhodnutí. Fund to avoid in the future the centralization of fishing rights in the hands of a few operators that Central. Závěrem bych řekla, nebo on si myslí, že musíme trvat na ochraně eh, drobného rybolovu na eh, ochraně udržitelného rybolovu. rybolovu. V souladu eh, s vědeckými doporučeními. A musíme si uvědomit, že místní produkty jsou vždycky dražší, protože musí eh, splňovat celou řadu přísných podmínek a musíme, musí také konkurovat s produktům, jejichž výrobní podmínky nejsou kontrolovány a proto jsou za nižší cenu. Pan Lukia souhlasí s pozměňovací návrhy, návrhy 4, 16 a 22. Tím se eh, rozšiřuje eh, rozsah příjemců fondu nad rámec drobného rybolovu. Eh, potom souhlasí s pravodem 3 a 21, které se, což se týká podmínek ex ante. Kolega si myslí, že tyhle věci jsou v pravomoci eh, rybolovného výboru. Potom u pozměňovacích návrhů 7, 12, 49 a 54 eh, jsou vzhledem k maximální eh, kvótám v politice výmětů negativní a je třeba je odmítnout. Děkuji a nyní Anna Verena Nikosi Zochelos. Děkuji. Ήθελα να πω ότι αυτό το ταμείο έχει την ιδιαιτερότητα προσπαθήσει. K tomuto fondu. Mělo by tady dojít k propojení dvou různých politik. Jednak to je politika e, rybolovu a pak tady je námořní strategie, to znamená dvě politiky. A musíme si připomenout, jaké role mají tyto dvě politiky, i pokud jde o regionální rozvoj. Rybář e, provozuje činnost a ta je propojena eh, na různorodost, na pestrost eh, činnosti, která souvisí s rybolovem. To znamená, je tady multidiversita činnosti. Víme, že tady je určité námořní bohatství, které je třeba zachovat. Je třeba zachovat mořské zdroje ze strany rybolovu. A pak na druhé straně Eh, celou situací jsou zasaženy zejména eh, rybáři na pobřeží, které nema, kteří nemají nějaké velké alternativy. Jsou to tedy skupiny rybářů, kteří nemají možnost nějaké změny, nemohou vy, vykonávat jinou činnost, najít si jinou práci. To znamená, je zapotřebí chránit i tyto přímořské oblasti, ale tyto rybáři nemají možnost změny práce, nemohou dělat něco jiného. Takže je jasné, že tato opatření je zasáhnou a představuje to dopad i eh, na tuto lokální eh, část obyvatel eh, těch přímořských oblastí, oblastí kde rybáři působí. Existují různá opatření, která jsou zaměřena na podporu energetické úspory, ale to sebou nese také ekonomický dopad, protože mm, velká část nákladů dané činnosti eh, se netýká pouze eh, lodí, ale týká se to eh, pohonných hmot, takže je zapotřebí těmto rybářům pomoci v této oblasti, tak aby mohli používat plavidla, která jsou energeticky účinnější i pokud je o ekonomické náklady a měl by se to týkat také životního prostředí, ale na druhou stranu by to nemělo vést ke zvýšení nákladů, protože je jasné, že respektive viděli jsme, že pokud budeme mít větší energetickou účinnost, tak to má ale také dopad na rybolovnou činnost jako takovou. Je tedy zapotřebí podporovat ta opatření, která eh, nevedou k navýšení rybolovu. Samozřejmě je zapotřebí také podporovat opatření, která vedou k výměně eh, starých plavidel protože to je eh, také důvod pro to, abychom měli lepší lodě, pokud je o pohonné hmoty, ale kromě toho to také umožňuje vhodnější typ rybolovu. Takže posílení typu rybolovu, který je udržitelný, to je cíl, který bychom si měli klást. Eh, rybolov musíme vykonávat různými způsoby, novými způsoby a je důležité eh, propojit formy udržitelného rybolovu s regionálním rozvojem, který bude udržitelný. Pak další věc, eh, převody. Je pravda, že kdokoliv se zabývá eh, změnou, tak eh, musí mít přístup také k jiným nástrojům, ne pouze k tomuto jedinému fondu, k jiným finančním nástrojům. Proto musíme klást důraz na podporu ochrany mořského prostředí tak abychom neplýtvali finančními prostředky eh, daňových poplatníků eh, v jiných oblastech, které nejsou tak efektivní, které nevedou k tak dobrým výsledkům. Další věc. Velmi často dochází k tomu, že některé oblasti jsou definovány jako námořní oblasti nebo námořní zóny a nikoliv rybolovné což vede k tomu, že e, nemají k dispozici tolik finančních prostředků. Přičemž ale ve skutečnosti by měly být považovány také jako, e, nejenom jako by oblast pro cestovní ruch, ale také oblast rybolovu. Dále je kladen příliš velký důraz na akvakulturu. Musíme financovat nejenom akvakulturu, ale je třeba vzít v úvahu také eh, ekologické aspekty. Velmi často totiž eh, akvakultura je nahlížena jakožto věc, která je v rozporu s rybolovem a přímořským přírodem. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chci eh, poblahopřát panu zpravodaji paní zpravodajce a já sám se podílím na zprávách pro eh, společnou rybářskou politiku. Já si myslím, že se proto shodneme na celé řadě problematik s určitými rozdíly, ale eh, konkrétně přístupu k přímořským oblastem. Já si dovolím tři postřehy. Za prvé je zřejmé, eh, že už tam, kde nejsou již dané ryby, tam nemůže být ani rybářská politika, ale eh, dovedeme si představit, že třeba v roce 2050 podle vědeckých výzkumů, eh, pokud bude pokračovat využívání mořských zdrojů, tak jak pokračuje nyní, eh, nepřežijí žádné druhy ryb ani korýšů pro komerční rybolov. Prostě proto v zájmu biodiverzity je, měli bychom tedy jednat především v zájmu biodiverzity. Mám dvě otázky pro zpravodajku. To, čemu říkáme eh, koncentrace eh, ryb, ryb eh, tak jak stanoví tento pojem Evropská komise, což je údaj, který ukazuje efekt aktivnost eh, rybolovu, třeba v Indickém oceánu, jinde, nebo eh, tak, aby se tedy maximální povolená intenzita rybolovu, tak, aby bylo možné jednotlivé druhy, jednotlivé populace ryb obnovovat. Zajímalo by mě, jak přistupujete k této problematice. A druhý střech a otázka, která s ním souvisí, to jsou ty nejvzdálenější regiony na periferiích EU. Zajímalo by mě, jak toto souvisí s článkem 349 Lisabonské smlouvy, konkrétně v, te- v textu eh, MFF. Vím, že Dege Mare bylo proti odkazu na zmíněný článek a myslím si, že naší odpovědností je zakomponovat tam odkaz na článek 349. Děkuji. Thank you. We have also from the Europe... Děkuji. Máme tady také zástupce Evropské komise pana Labie. Máte slovo. Omlouvám se, paní předsedkyně. Chci poděkovat za slovo. Chci také samozřejmě poděkoval také zpravodajce za mimořádně kvalitní eh, zprávu, která nám umožní projednat důležité aspekty pro naši diskusi. Chtěl bych zdůraznit, že v navrhovaných pozměňovacích návrzích se některé návrhy dotýkají aspektů, eh, které se vztahují k záležitostem procesním. Některé z nich zároveň výrazně eh, rozšiřují rozsah působnosti eh, námořního fondu. Některé třeba se pou, zaměřují na příjemce, jiné naopak se zaměřují na typ Eh, opatření, které budeme podporovat na rozsah působnosti daních opatření a eh, metodu financování. Můžeme uvažovat také o dalších metodách o využívání Evropského námořního rybářského fondu. A jak víte, eh, prostředky v tomto fondu jsou značně omezené a Eh, pokud bychom toto měli rozšířit oproti bývalé variantě fondu, rybářského fondu, eh, který za, která zahrnovala také ty aspekty, které nyní spadají pod druhý finanční nástroj a který se týká, eh, vztahují například na vědecký výzkum, na kontrolu a sledování a také na integrovanou námořní politiku a ještě také, na to nesmím zapomenout, problematiku trhu, tedy financování náhrad producentům v nejvzdálenějších regionech. Tolik jenom pro osvěžení paměti, abych zdůraznil, že komise se ve svém návrhu snaží zaměřit na základní aspekty eh, rybářské politiky tak, aby byla dostatečně podporována, aby byla účinná. Tady eh, mám na mysli především získávání eh, základních údajů čísel a také to, aby se sektor rybolovu mohl rozvíjet tak, aby byl nezávislý na veřejné podpoře, na dotacích tedy. Ehm, a tady vyvstává řada otázek možnosti voleb. Komise zvolila ehm, tak, aby, dejme tomu, nebyly obnovovány podpory pro ehm, demolici plavidel, což bylo výrazně kritizováno Evropským účetním dvorem konkrétně jako opatření, které bylo neefektivní a extrémně nákladné, kde se miliarda euro eh, vydala pouze na destrukci rybářských rybolovných kapacit. Ehm, a když hovoříme o obnovování flotil, tak vzniká samozřejmě problém kapacit. Ehm, pokud jde o pozměvací návrhy, které zpravodajka navrhuje, některé z nich předpokládají zrušení podmíněnosti, což je problém, který musíme ještě zkoumat v souvislosti s dalšími fondy, protože, dovolím si připomenout, existuje nezbytná koherence mezi všemi fondy společného strategického rámce, všemi strukturálními fondy a pravidly, které, která se aplikují. Musí být aplikována jednotně, například v v souladu s členskými státy a jejich přístupem. Musíme vždycky zajišťovat synergii mezi jednotlivými finančními nástroji. Také chci zmínit změnu formulací v souvislosti s, cí, s některými konkrétními cíly, třeba ro, trvale udržitelná rovnováha, trvale udržitelný výnos, odlov, a redukce výmětů. A tady se musíme eh, tedy společně vydávat tímto jednotným směrem pro regulaci společné rybářské politiky. Eh, k nejzásadnějším problémem eh, bylo především co nejefektivnější rozdělení finančních prostředků, jejichž objem je omezený, jde o veřejné evropské finance, a proto je důležité, aby byly finanční prostředky využívány co nejkonstruktivněji, eh, tak, aby mohly restrukturalizovat celý sektor, tak, abychom dosáhli trvale udržitelného rybolovu, trvale udržitelné rovnováhy a trvale udržitelného hospodářství pro tyto sektory zvláště tam, kde se setkávají s největšími obtížemi, kde jsou nejtěžší hospodářské podmínky eh, pro produkci, eh, především eh, v souvislosti s odkupní cenou a podobně, tam, kde je velká volatilita cen. Děkuji vám. Děkuji, pane Lvě. Bueno, muchas gracias. Eh, eh, todas las propuestas que... Děkuji. Je jasné, že eh, každý návrh uvítám, protože jsem si jistá tím, že eh, určitě to přispěje ke zlepšení konečného textu. Pokud je o koncentrace rybolovu, tak samozřejmě se mohu zamyslet nad pozměňovací návrhy. Pokud je o ty vzdálené regiony, tak eh, tady to už vzala v úvahu komise. Já jsem tento aspekt ještě posílila. Pak transformace, tak to je zásadní věc. Eh, proto aby eh, rybolovné odvětví a zejména přímořské oblasti mohly nadále fungovat. Dále, kondicionalita. Tady je jasné, že zapotřebí mít určitý jednotný charakter, ale je na druhou stranu pravda, že je zapotřebí se na otázku podívat hlouběji, tak abychom chránili eh, odvětví rybolovu. protože to představuje důležitou, důležité ekonomické odvětví v celé Evropě. Děkuji. Jiná věc, která zbývá, je rozhodnout lhůta pro, pro podání pozměňovacích návrhů. Navrhuji 20. září poledne, což je myslím čtvrtek. A nyní se dostáváme k bodu 8 na pořadu jednání, a sice eh, návrh stanoviska Olřicha Vlasáka, mechanismus civilní ochrany Unie. Olřichu, máte slovo. Předsedkyně eh, za slovo. Eh, chtěl bych eh, všechny ujistit po prostudování dokumentu, že tento návrh rozhodnutí o mechanismu civilní ochrany Unie je kvalitním podkladem, který zohledňuje preventivní i reakční potřeby Unie v této oblasti. Jenom pro připomenutí si, Eh, jeho cílem je podpora, koordinace a doplňování činnosti členských států v oblasti civilní ochrany při zlepšování účinnosti systémů pro prevenci, přípravě a reakci na přírodní a člověkem způsobené katastrofy všech druhů v rámci Unie a samozřejmě i mimo ní. Eh, z hlediska působnosti našeho výboru pro regionální rozvoj Eh, se pozměňovací návrhy eh, soustředí především na potřebu těsnějšího zapojení regionů, měst a místních komunit, protože tyto samosprávné orgány hrají jak při prevenci, tak při reakcích na mimořádné události klíčovou roli a není možné je v žádném případě opomíjet. Eh, zdůrazňuji také specifickou potřebu příhraničních regionů, kde zejména v reakční fázi existuje vysoký potenciál pro zefektivnění společných reakcí na mimořádné situace. Tady musím říct, že čerpám i ze své vlastní zkušenosti, protože jsem byl 15 let členem horské služby na hranicích eh, Česka a Polska. Ve vazbě na evropské fondy je současně kladen apel také na efektivnější propojení mechanismu civilní ochrany s Fondem Solidarity, kde je vnímána nedostatečná flexibilita při jeho aplikaci. Eh, rád bych také potrhl, že tento materiál významně přispívá ke zjednodušení. Eh, eh, nové rozhodnutí slučuje do jednoho textu ustanovení týkající se fungování mechanismu a ustanovení související s jeho financováním a zjednodušuje stávající postupy pro združování a spolufinancování například přepravy, přepravní pomoci, jmenování vedoucího v daném státě v dopravních operacích a zavádí zjednodušená pravidla pro aktivaci mechanismu v případě mimořádných situací i v třetích zemích. E, vaši pozornost bych rád upřel na Eh, vlastně čtyři základní pozměňovací návrhy. První je to pozměňovací návrh číslo jedna, který se týká potřeby zapojení místních samospráv. Potom pozměňovací návrh číslo čtyři, eh, který se týká potřeby efektivnější reakce v hraničních regionech. Potom pozměňovací návrh 9, který se věnuje koordinaci eh, diskutovaného rozhodnutí s Fondem Solidarity. A čtvrtý pozměňovací návrh eh, číslo 10, který zdůrazňuje princip subsidiarity. Eh, vaši pozornost bych také upřel na návrhy, na pozměňovací návrhy 20 a 21, které se týkají článku 11 eh, a 12 a já tam zatím, prozatím navrhuji vypuštění těchto textů, ale s komisí velmi pozitivně a konstruktivně hledáme nejlepší variantu tohoto textu a tento bych, protože již mám první návrhy, se kterými bych souhlasil, eh, tyto návrhy kompromisního textu potom předložím jako pozměňovací návrhy v rámci připomínkového řízení. Tolik tedy eh, úvodem k mému materiálu. Děkuji. Tak to vypadá, že všichni stínoví zpravodové stávkují. Josef Matula tady není, Karin Karnbach tady není. Maria Ulžas, budete hovořit za něj. A Nikos Ailos je tady. Takže teď paní a eh, Moner. Děkuji. Já eh, tady eh, jsem tady, budu hovořit místo našeho pana předsedy. Každopádně nejdříve děkujeme panu Vlasákovi za velký kus práce, který odvedl v téhle věci. Některé pozměňovací návrhy ovšem eh, eh, asi oslabí eh, ten evropský projekt. A pan Ukies se domnívá, že pozměňovací návrh 14, který měl zavést možnost komise zasáhnout ve členských státech, tím, že by mohla zasahovat do konkrétních krizových plánů, tak eh, kolega eh, si myslí, že ten směřuje správným směrem. Potom pozměňovací návrh 17 eh, se týká slaďování jednotlivých krizových plánů. A tam má taky problém. A potom pozměňovací návrh číslo 22. Tím se má zrušit pravomoc komise určit typ jednotlivých tedy zdrojů, které budou nasazeny. Potom pozměňovací návrh 21, tam má kolega drobný problém, kterým eh, tímto návrhem se ruší podpora eh, komise členským státům při překonávání, eh, při překonávání nedostatků národních systémů. A také se tím ruší potřeba jednou za dva roky vyhodnocovat nedostatky systému. A také by komise přiš, přišla o možnost komentovat efektivitu vynakládání prostředků. Pozměňovací návrh 22, tady je kolega také proti. Tím se omezuje eh, rozpočet na ten oný mechanismus civilní ochrany. My jsme eh, říkali, eh, že když tohle bude dobře vybaveno prostředky, tak se vyhneme větším nákladům v případě nenadále situace nebo mimořádné situace. Potom eh, je kolega proti 23, eh, která se týká eh, plánů. A kolegyně teď tedy cituje. V pozměňovací návrhy pana Ukiase se budou zaměřovat na další prostředky, kterými by se měly doplnit prostředky členských států Eh, na řešení mimořádných situací, potom eh, rozdíl mezi eh, katastrofami a přírodními katastrofami a to, že se ty prostředky poskytované z unijního rozpočtu budou muset ovlivňovat, tedy řídit podle situace členského státu a ne podle rozsahu katastrofy. A potom eh, poslední eh, návrh se bude týkat eh, atomové energie, která by mohla být problémem. Týká se to článku 3 odstavce 1. Děkuji, Nikos Kryzochelos. Το θέμα της πολιτικής, το θέμα z πολιτικής προστασίας je... προφανώς... Mechanismus civilní ochrany je samozřejmě téma nesmírně důležité. Můžeme si klást celou řadu otázek v souvislosti s politikou civilní ochrany. Konkrétně se naskýtají dvě zásadní otázky, na které bychom se měli zaměřit. Konkrétně potřebujeme nezbytnou přípravu regionálních orgánů a úřadů a Eh, také místních úřadů, protože pokud tito aktéři zasáhnou včas, tak mohou snížit dopady takové katastrofy nebo přírodní katastrofy. pokud eh, se budeme chtít poučit z minulosti, tak víme, že konkrétně na jihu Evropy místní obce, společenství často čekají, až jim pomůže nějaký externí mechanismus vyřešit místní problém. Nejsou sami schopni reagovat na takovéto eventuality a to včas. A proto si myslím, že musíme nabídnout finanční podporu těmto místním orgánům a subjektům, aby mohli sami začít jednat co nejdříve, aby převzali odpovědnost eh, v situaci takového nebezpečí eh, nebo kdykoliv vznikne nějaká neočekávaná mimořádná událost. A proto e, je nezbytné jednat koordinovaně a zajišťovat rychlou intervenci a prevenci. E, toto by se mělo odrážet i v obecné e, politické strategii. Pokud něco nastane třeba v Řecku, tak musí zasáhnout tři různé subjekty, které nejsou zvyklé spolupracovat efektivním způsobem. A také v takovém případě je důležité, aby včas a rychle koordinovaně zasáhli e, pro třeba, aby pomohli evakuovat osoby nebo minimalizovat dopady přírodní katastrofy a podobně. A proto je nezbytné, aby existovala jednotná koordinovaná strategie také na úrovni EU, aby e, existoval tedy takový mechanismus který jasně funguje, ale zároveň to neznamená, že takový evropský mechanismus odebírá odpovědnost z beder těch, kteří by měli zareagovat jako první. Konkrétně třeba členský stát nebo region, by eh, neměl vyčkávat, až zasáhne evropský mechanismus. Měli by jednat co nejdříve. Evropský mechanismus musí být v úzké spolupráci s mechanismy, které fungují na úrovni celostátní, regionální a místní. Nesouhlasím s jedním z návrhů. V seznamu nebezpečí, která mohou vzniknout podle eh, stanoviska, vidíme, že je důležité identifikovat typ nebezpečí. Ono e, často ale nestačí e, sestavit seznam rizik na straně jedné a e, opatření na straně druhé, když tam máme seznam požárů, zemětřesení, úniku jedovatých látek z průmyslu a podobně. Ono nestačí jenom vytvářet tato, tyto soupisy hrozeb. Důležité je tato jednotlivá rizika koordinovat koordinovat, koordinovat přístup k ním. You would speak for Karin Kadenbach, okay. Uh, kolegyně bude hovořit za uh, Konstanca Kraté za kolegyně Karin Kadenbach. Já se omlouvám, mě nebylo úplně jasné, že tady zastoupím naší stínovou zpravodajku prosím pana kolegu za to, že jsem za proměnutí, protože jsem úplně nenaslouchala přesně a mám před sebou pouze, předlož, pouze připomínky své kolegyně, které vám tady mohou zprostředkovat, protože ona dnes bohužel nemůže být tady s námi. Takže eh, za prvé, pokud jde o socialistickou frakci, tak si myslíme, že je velmi dobré, že budeme mít jednotný právní akt. Mělo by to být užitečné, pro budoucí práci a budoucí řešení eh, krizových situací. Ve svých připomínkách poukazuje na tři zásadní body. Články 11 a 12 eh, té krizové, evropské krizové kapacity. Eh, k tomu bychom chtěli říct, že si myslíme, že je to dobrý nápad, aby ta věc byla zachována. Nejsme si úplně eh, jistě, zda souhlasíme s vašimi návrhy a musíme se na to ještě jednou podívat, abychom našli společnou cestu, pokud to bude možné. Druhá připomínka. Kolegyně hovoří o seznamu eh, rizik místo rizikových plánů. Ehm, tady v tomto případě se domníváme, že plány řízení rizik jsou, nebo plány řízení jsou eh, smysluplnější. V těch členských státech, respektive seznamy jsou, krizové plány jsou smysluplnější, protože umožní také výměnu informací pro případ prevence nebo pro případ přípravy na potenciální katastrofu. Může tuto přípravu zlepšit. Je to věc zkušeností posledních let. Hm. Ukázalo se, že to je smysluplnější mít skutečně takovéto plány řízení. A takovéto plány navrhovat. Třetí připomínka se zabývá otázkou, proč by mělo dojít eh, ke snížení rozpočtu, proč se to navrhuje. Nejsou nám jasné argumenty, eh, které tady eh, uvádíte, pane Vlasáku. Z 513 na 455. Byli bychom rádi, kdybyste nám to mohli, pane Vlasáku, ještě jednou vysvětlit a vysvětlit nám také, proč tady k tomu snížení dochází. Je to možná věc jednání. Naše eh, frakce se staví pozitivní k návrhu komise eh, než k návrhu pana Vlasáka, ale určitě je to věc eh, jednání a rozhovoru mezi panem zpravodajem a stínovými zpravodajemi a je to otázka tedy diskuze. Tolik velice stručně v zastoupení paní Kádenbach. Děkuji. Děkuji. A nyní Patrice Trillian. Euh, euh, euh, Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla poděkovat panu zpravodaji, panu vrhovateli za práci, kterou odvedl. Myslím, že se mu eh, podařilo eh, velice dobře pojednat eh, tak důležité téma. Nicméně musím připustit, že úplně nesouhlasím se směrem, který zaujal pan navrhovatel k tomuto mechanismu, protože můžeme si připomenout například některé katastrofy, kterým došlo v EU a pochopíme, jak je obtížné koordinovat na úrovni EU a jak je obtížné realizovat společnou akci v rámci EU. Článek 157 o fungování, eh, smlouvy o fungování EU možně umožňuje posílit eh, evropské kapacity pro, eh, protect, pro prevenci a ochranu lidských zdrojů, a to v rámci EU i mimo EU a komise. Se snaží koordinovat co nejlepším způsobem to, co již existuje, to znamená nestaví úplně na zelené louce. Máme tady přeshraniční oblasti a pak ty nejzdálenější regiony. A myslím si, že je zapotřebí zaujmout metodu, která nám umožní co nejkonzistentnějším způsobem řešit eh, společné problémy v našem geografickém, geografickém území. A máme tady ty situace nejzdálenějších regionů, středomoří, a tak dále. dále oblasti, které jsou ohroženy z chemického hlediska. A jsou zde další příklady, které odůvodňují takovouto společnou evropskou akci. Na regionální úrovni je zapotřebí mít programy teritoriální spolupráce, pokud jde o cílené oblasti a musíme zajistit co nejlepší synergický efekt. A to s tím cílem, abychom eh, nepřišli o již vydobité výsledky. Děkuji. paní předsedající. A rád bych nejdříve uvedl, že vytvoření eh, evropského eh, mechanismu civilní ochrany eh, byl jeden z požadavků, který vyšel z parlamentu. Už několik posledních let jsme měli několik diskuzí v, v nočních hodinách ve Štrasburku, když se hovořilo o povodních a různých přírodních katastrofách a vždycky se ukázalo, že potřebujeme jednotný evropský postup. Požadavek finanční pomoci, tak ten se vyřešil vždy velmi rychle, ale ukázalo se, že je zapotřebí vyřešit také nedostatky v případě prevence. A v případě jednotného postupu při řešení eh, krizí. Dávám zapravdu panu navrhovateli v tom, že eh, civilní ochrana je subsidiární otázkou. Národní orgány, eh, regionální orgány zodpovídají za civilní ochranu a to v rámci prostředků, které mají dispozici a zodpovídají za své vlastní obyvatelstvo. A eh, členské státy EU se zavázaly k tomu, že budou vypracovávat krizové plány. Nicméně musíme konstatovat, že stále ještě existují členské státy, které nesplňují tuto povinnost. A to i v případě, že, a v případě států, které mají eh, krizové plány, tak to, co je tam stanoveno, to znamená preventivní opatření a tak dále, tak eh, že nejsou dodržovány tyto plány týkající se prevence, například proti požárům a tak podobně. Nemyslím si ale, že bychom měli příliš zasahovat do eh, státních záležitostí, do systému, který funguje v daném systému, a to je jako ve, v oblasti veřejné civilní ochrany, v oblasti prevence. A ani do v eh, případů civilní ochrany, kde to funguje například na bázi dobrovolnosti, jako jsou například dobrovolní hasiči v Německu. A týká se to také technické podpory. Ale co je na druhou stranu nutné? Myslím si, že v případě civilní ochrany je zapotřebí využít evropské solidarity a uplatnit ji, tak aby v případě, kdy jednotlivý členský stát eh, čelí situaci, která je nad rámec jeho možností, tak aby eh, mu ostatní členské státy pomohly v případě nějaké katastrofy. Aby mu mohly pomoci. A pro tento účel ale musí být naprosto jasné, jak má být celý postup koordinován, musí tady být jasné informace, ty musí eh, vnitrostátní orgány dřív vědět, jaká je situace v daném místě, tak aby, bylo možný, aby byl možný společný postup. A proto si myslím, že je důležité jednak to, aby členské státy opatření pro řešení krizí a plány, aby je hlásily komisi, aby eh, byla možnost pro společné jednání a pro eh, reakční plány na bázi dobrovolnosti. A minimálně v případě civilní ochrany a institucí, které fungují v této oblasti v Německu, tak tady je velká ochota eh, pomoci i dobrovolně v případě katastrofy a probíhá to eh, rychle, nebyrokraticky. A ten koordinační úkol je podle mě úkolem komise a proto vítám návrh komise, který tady předložili Paní komisařka o tom hovořila v několika diskuzích. Už slíbila tu ochotu koordinace. A nemyslím si, že bychom tady eh, měli něco seškrtávat. Myslím si, že eh, návrh komise je dobrý. A hovořím také za panu Matulu, Pínového zpravodaje, který tady bohužel dnes mezi námi není. Děkuji. Uh, thank you, Yunus Amarji. Děkuji, Yunus Amarji. La présidente, merci. Euh, je ne suis pas celui dans mon groupe qui... Děkuji, paní předsedkyně. Já za eh, tento materiál v rámci naší skupiny neodpovídám, ale přesto mám několik připomínek. Celkově se domníváme, že návrh komise je dostačující. Potřebujeme jednotný integrovaný přístup v případě řešení eh, přírodních katastrof a krizí. Mám k tomu dvě připomínky konkrétně k návrhu pana eh, Vlasáka. Za prvé, eh, omezení eh, té kapacity pro naléhavou reakci. Myslíme si, že to oslabuje efektivnost mechanismu, který vychází z preventivních opatření a z přípravy reakce. Dále, pokud jde o náhradu plánu tím seznamem rizik a prostředky, jak zabránit eh, krizovým situacím, tak eh, v tomto směru eh, tady stále pro nás zůstávají některé nezodpovězené otázky. Není to tak, že bychom tento návrh zrovna vítali. Myslíme si, že tady je riziko, že eliminujeme vazbu mezi e, osami, mezi těmi čty, třemi prvky civilní ochrany, což je příprava, prevence a reakce. Že už tady nebude propojení. Nicméně, pan navrhovatel je ochoten diskutovat s ostatními kolegy, tak aby byly zapracovány ostatní pozice. Děkuji. Děkuji. Je tady eh, také zástupce úřadu eh, pro civilní ochranu eh, z komise, takže máte slovo, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Samozřejmě rád bych poděkoval panu Vlasákovi nejdříve za návrh stanoviska. Rád bych uvítal velice podporu pozitivní k řadě našich návrhů. Evropský parlament poprvé spolu rozhoduje o, o nějakém legislativním předposu týkajícím se civilní ochrany. Pro nás je tedy velice důležité e, sledovat, jakým způsobem se e, vytváří ta debata v parlamentu a také počítáme s podporou parlamentu při dosažení velice e, ambiciozního výsledku na konci vyjednávacího procesu. Rád bych zdůraznil, jak důležitý je tento legislativní předpis pro všechny evropské regiony. Počet katastrof se zvyšuje po celém světě a stejně tak i uvnitř Evropské unie. Jedná se eh, jak o přírodní katastrofy, tak o katastrofy způsobené člověkem. Jsou stále četnější a zároveň naše zranitelnost vůči katastrofám se také zvyšuje. Dávám příklad. Když nedávno zasáhlo eh, Emilio Romagno v Itálii zemětřesení, byl, vedlo to nejenom ke ztrátě životů, ale také ke ztrátám na majetku v hodnotě 13 miliard eur. Zasáhlo to eh, pouze jeden členský stát a jeden konkrétní region, takže si uvědomme, jaké dopady takové katastrofy mohou mít. Nám je v komisi velice jasné, že se musíme dobře připravovat, pokud jsou katastrofy a neštěstí stále častější. A pokud jsme stále zranitelnější, tak samozřejmě jedinou eh, reakcí může být eh, lépe se na ně připravovat. Proto komise přišla s návrhem, který se pokouší o velice vyrovnaný, vyvážený přístup při prevenci katastrof a také při eh, tedy přípravě na ně a při odezvě. Regiony eh, samozřejmě hrají velice důležitou roli v celém cyklu od prevence přes připravenost až po reakci. Konkrétní zaměření na pohraniční eh, regiony, to je určitě aspekt, který ve zprávě vítáme. Víme, že eh, katastrofy mývají přeshraniční rozměr a na evropské úrovni můžeme do zajista udělat hodně pro to, aby tyhle věci byly ušetřeny. Princip subsidiarity je další věc, kterou plně podporujeme v téhle věci. A možná, že tady více než kde jinde. Protože zcela souhlasíme s panem Spravodajem, že jakákoliv efektivní reakce na katastrofy musí být především místní a regionální. Pokud ta odezva má být okamžitá, efektivní a zaměřená na konkrétní potřeby, tak regiony samozřejmě vědí nejlépe, jaké ty potřeby jsou a jak reagovat nejlépe. V realitě ovšem regiony nejsou schopné se často vypořádat s eh, rozsahem eh, katastrofy. A tady Evropa může přijít eh, na pomoc s ohledem na prostou sílu přírody v některých případech. Nezačínáme tady úplně od nuly, máme za sebou deset let spolupráce v oblasti civilní ochraně v rámci mechanismu civilní ochrany a komise se pokouší zachovat všechny pozitivní prvky, které tady vznikly a také navrhuje řadu inovací, které si myslíme, že značně zlepší efektivitu a předvídatelnost té spolupráce, kterou máme. To jsou prvky, eh, kde bychom rádi vaši podporu. S podporou Evropského parlamentu potřebujeme zajistit, aby ten konečný text nebyl rozmělněn. Ty prvky se zaměřují více na plánování, na vytvoření dobrovolného rezervoáru kapacit pro reakci na katastrofy a potom je tady financování EU pro vyřešení konkrétních mezer v prostředcích, které jsou dispozici na reakci. Tyhle tři věci si myslíme je třeba říct současně. Jsou součástí vyváženého eh, přístupu. Zabývají se eh, schopnostmi členských států reagovat a solidaritou členských států. Členské státy musí být odpovědné za prevenci, musí mít dobré plány, musí eh, být schopné si vyměňovat informace o rizicích, kterým čelí a plánech, jež vytvořili na jejich řešení. Výměna informací na evropské úrovni nám pomůže se navzájem od sebe poučit a také můžeme navzájem na se vytvářet určitý tlak, abychom se všichni snažili co nejlépe. A zároveň musíme eh, projevit eh, solidaritu při eh, tedy reakci na krize. A proto jsme navrhli vytvoření toho dobrovolného té dobrovolné kapacity pro reakce na mimořádné situace. Musíme eh, se lépe zorganizovat. Musíme eh, ty klíčové prostředky dát k dispozici kdykoliv je někdo potřebuje. Potřebujeme se lépe zaměřit na kvalitu a na pomoc eh, založenou na na pomoc podle potřeb. Ne pro slávu daného komisaře, který to navrhuje, ale kvůli občanům, kteří trpí při těchto děsivých událostech. Já jsem tady uvedl příklad zemětřesení v Itálii, další nedávný příklad jsou lesní požáry v Portugalsku. Ta země byla v určitou chvíli tím zcela zaskočena a jedně díky projektu sponzorovanému tomuto tímto parlamentem jsme byli schopni zareagovat na požadavek na další protipožární letadla. A my máme takový projekt, který vlastně už e, ukazuje, jak by to sdílení projektu prostředků mohlo fungovat a ten, to jeho použití v případě Portugalska před několika týdny nám ukázalo, jak by to mohlo vypadat v praxi. Čili závěrem bych ještě jednou e, vás rád vyzval, aby e, jste se zasloužili o to, aby tato, tento předpis opravdu ambiciozně vyhovoval potřebám evropských regionů i evropských občanů, kteří mimochodem eh, velice vzřícně se stavějí k eh, eh, návrhům komise. Nedávný barometr k civilní ochraně ukazuje, že 97% občanů je pro evropskou solidaritu v případě přírodní katastrof. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Dasi, to bylo velice užitečné. A teď dostává slovo Oldřich k závěrečnému slovu. A poděkuji za tuto diskuzi a možná eh, vás překvapí, když odpovím, že v mnoha věcech, které jste tady zmiňovali, které vám v tom počátku vadí, vyplývá z toho, že neznáte ten kompromisní návrh, eh, který se týká toho článku nebo toho pozměňovacího návrhu 22.23 a článku 11.12, to jest o, těch, eh, o té evropské kapacitě pro reakci na mimořádné situace. Eh, tam bylo potřeba eh, najít kompromis z jednoho pohledu a mimochodem ten kompromis tady už od té komise mám eh, na stole, že toto rozhodování ve vytváření těch, tohoto nového orgánu je potřeba dělat vždy v koordinaci s daným členským státem a nemůže o tom rozhodovat jenom komise. To byly mé připomínky v úvodu a myslím si, že jsme nyní našli kompromis a myslím si, že s ním budete v této věci spokojeni. Druhá věc, eh, která se týká, eh, která se týká eh, těch krizových plánů a seznamu rizik. Eh, já tady vycházím z toho, že eh, mám určitou znalost, protože jsem byl předseda krizového štábu u nás v regionu, byl jsem primátorem, čili této věci jsem se velmi, velmi věnoval. Vycházím z toho, že určitý stupeň těch krizových plánů má svůj způsob utajení a je v současné době problém předat některé tyto citlivé informace. Čili toto se všechno musí doladit a v každém případě musí docházet ke koordinaci a k seznamování. Ale na začátku musíme znát rizika. Na tyto rizika, jak už to tady několikrát eh, padlo, se musíme připravit a následně potom dělat preventivní opatření. V prvé řadě musíme tyto věci zmapovat a o tom již mluvil v minulém funkčním období komisař Barnier, který se tomuto věnoval a měli jsme na tuto oblast hearing, čili je to věc, eh, kterou se dané orgány i komise dlouho, dlouho zabývá. Eh, co se týče eh, snížení rozpočtu, ono je to všechno relativní. Eh, my jsme tlačeni samozřejmě k úsporám na všech, ve všech oblastech. Myslím si, že tady jsme schopni dojít k nějakému kompromisu jako takovému. Další taková Důležitá věc, která tady byla zmíněna, je podpora subsidiarity. Ano, ve všech mých eh, návrzích se toto prolíná důležitost komunikace s místní samosprávou, to znamená s obcemi a městy, ale samozřejmě také s regiony. To považuji za velmi důležité. A co se týče jednotného evropského postupu, eh, tady bych byl také opatrný, protože každý stát má jinou Eh, historickou zkušenost a jinak na toto reaguje. Eh, pan Celer tady zmínil dobrovolné hasiče. Ano, to je tradice ve střední Evropě nebo i v České republice. Existují různé dobrovolné spolky, ale trochu jinak tomu je třeba v těch jižních státech. Čili eh, je potřeba zvolit vždy adekvátní přístup a ne se snažit najít, napasovat tyto postupy na jeden mechanismus pro každý stát, pro každou skupinu států se hodí jiný postup. A proto eh, dávám, dávám prioritu přípravě a prevenci. Eh, samozřejmě těším se na diskuzi a stínové zpravodaje se zvuk jednání. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. A teď už akorát rozhodneme o lhůtě pro pozměňovací návrhy. Já navrhuji 19. září, tedy ve středu ve 12 hodin. Děkuji vám a teď se dostáváme k bodu 9 na pořadu jednání a sice optimalizace eh, v eh, úlohy eh, teritoria územního rozvoje v politice soudržnosti. Derek Vaughan má slovo. Ani já bych nemohl říci, že jde o vzrušující název zprávy, nicméně pro mě to velmi zajímavé je a zaujala mě příležitost zprávu sestavit. Eh, protože Ehm, kolegové také vědí, jak důležité je zajistit účinnost a efektivitu politiky soudržnosti. A také si uvědomujete, že jedna z cest, jak dosáhnout této účinnosti, je tedy e, zajistit jasné postupy a také to, že se bude tato politika zakládat na výsledcích. A pokud se nám podaří dosáhnout zjednodušení a účinnosti, bude to také e, znamenat využití nejrůznějších fondů na regionální e, a místní úrovni. Samozřejmě obecně se všichni shodneme, ale eh, často mnohem těžší bývá definovat konkrétní mechanismy na místní a regionální úrovni, které by nás k tomu cíli přivedly. Když jsem na této problematice pracoval, tak jsem nejprve kontaktoval zainteresované subjekty, které v jednotlivých místech eh, zajímá eh, třeba problematika využití nejrůznějších fondů. My jsme proto eh, diskutovali se zástupci těchto subjektů. Na základě těch diskusí se nám podařilo určit eh, příklady cest ku předu. A ty příklady jsou důležité, jelikož jde o příklady praktické, nejde pouze o teoretické úvahy, nejbrž o praktické zkušenosti z regionu o tom, jak integrovat jednotlivé fondy a jak by měl celý mechanismus fungovat. Zpráva se také zaměřuje na návrhy komise, a na to, jakým způsobem lze skoordinovat jednotlivé fondy například snížení administrativní zátěže, vyšší flexibilita eh, pro místní a regionální účely. Já jsem se také zaměřoval na nové eh, finanční nástroje, které komise sama navrhuje, například CLT, tedy eh, společný akční plán pro místní investice vedené místními aktéry integrované teritoriální investice a podobně. Já jsem diskutoval o tom, jak bude možné tyto nové iniciativy realizovat v budoucnu. K tomu budeme potřebovat samozřejmě jasnější informace od komise o tom, jak budou tyto mechanismy fungovat v praxi. E, existuje velká ochota těchto mechanismů využít, ale musíme být jasno v tom, jak se budou fin- e, uplatňovat můžeme uplatnit také celou řadu dalších příkladů, třeba z Walesu, z Dánska, z Nizozemska, z oblasti Manchesteru a dalších. Eh, o tom, jak lze těchto mechanismů využít do budoucna pro integraci pěti hlavních fondů, aby eh, dopad byl co nejpozitivnější. Eh, po sestavení zprávy jsem získal také první reakce a ty byly zatím velmi pozitivní. Regiony, zainteresované subjekty, místní úřady oceňují to, že parlament uvažuje o tom, jak pomáhat regionům a místním úřadům do budoucna, proto se velice těšíme na další diskuse se zainteresovanými subjekty v jednotlivých lokalitách, ale také na diskuse se stínovými zpravodaji, protože toto to je vlastně první rozprava eh, o, tomto zprav, o této zprávě z vlastního eh, podnětu. Vím, že teprve se dozvíme konkrétní data o hlasování a myslím si, že právě tady je dobrá příležitost nabídnout další příklady a podněty. Proto je uvítám od kolegů. Děkuji, Dereku. Eh, až by Kateřina Lukačevská, stínová zpravodajka z EPP. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve chci poděkovat stanovisku Nejenom, že samotný název je nesmírně zajímavý, ale zajímavá je zpráva samotná. Já se eh, velice těším na to, jak budu sledovat posun evropského hospodářství eh, směrem ke strukturním reformám a investicím, které povedou k prosperitě. Proto je velice důležité na tomto místě zcela jasně eh, nabídnout takové finanční nástroje, které jsou přizpůsobeny příjemcům, také eh, upravit náklady na získání finančních prostředků, nejenom snížit administrativní zátěž, o tom jsme diskutovali nesčetněkrát na půdě našeho výboru i jinde. Máme zde zmíněny tři nástroje, Ehm, já se k ním stručně vyjádřím. Jednak ten nejdůležitější nástroj, tedy integrovaný na územní investice, podle mého názoru, tento nástroj podněcuje regionální rozvoj a umožňuje eh, propojovat finanční prostředky do balíčků eh, z různých zdrojů, které pak umožní vícerozměrové a vícesektorové zásahy. Ehm, je to hlavní nástroj pro podporu integrovaných kroků v městských oblastech, protože umožňuje propojit finanční prostředky s různými cíly. Dále podpora integrovaných územních investic představuje příležitost sjednotit implementační postupy, eh, konkrétně eh, Fondu regionálního rozvoje, Fondu soudržnosti, Evropského sociálního fondu také. Další možnosti jsou společné akční plány, ehm, kde Evropská komise zdůrazňuje, že tyto se nepoužívají, nemají používat pro podporu infrastruktury, mohou však sloužit k podpoře funkčního přístupu tedy toho, aby se jednalo na náležité měřítku, rozsahu, ehm, abychom například fungovali správně v místních oblastech, metropolitních oblastech a podobně. Uvědomujeme si také, že tyto společné akční plány by neměly zůstat jenom na papíře. Mělo by jít o dokument, který má operační provozní charakter, který připravují ehm, místní úřady a jsou zaměřeny na řešení problémů v různých oblastech. Uvědomuji si, že plány nesmějí být příliš časově náročné a důležité je také zajistit financování z různých zdrojů, aby byly plány realizovány úplně a podle časového harmonogramu. A třetím mechanismem je místní rozvoj se zapojením místních komunit. Tento posledně jmenovaný mechanismus by byl dokonalým nástrojem pro podporu místních komunit, v realizaci nejrůznějších kroků, které jsou důležité právě pro ně. Měli bychom specifikovat oblasti a rozsah působnosti eh, pro tento nástroj. Důležité je, aby vznikl eh, příznivý způsob realizace místních cílů, tedy Nezbytné je zjednodušit administrativní postupy. Místní úřady totiž často nemají dostatečnou technickou podporu, chybí jim pracovní síly, aby se mohly eh, postavit složitým finančním postupům, které souvisejí s Evropským fondy. A také metoda eh, vyplácení prostředku by se měla změnit. Měl by existovat spíše grantový mechanismus, nikoli pouze zpětné proplácení protože právě v tom grantovém systému zajistíme eh, jasný popis konkrétních cílů a podobně. Domnívám se, že eh, návrh, který předkládá samotná místní komunita, by byl dobrým krokem směrem k decentralizaci, který přispěje k vyváženému rozvoji a který podnítí místní iniciativy a zároveň umožní vytvářet nová pracovní místa. Na závěr chci poblahopřát eh, k této zprávě. Předložím některé pozměňovací návrhy, nicméně eh, otázka ehm, pro zpravodaje. Domníváte se, že Eh, body týkající se územních investic eh, by měly spíše předcházet společným akčním plánům vzhledem k tomu, že jde o důležitější aspekt celé iniciativy. Děkuji mnohokrát. Chtěl by někdo za ALDE, prosím? Eh, ne, ne, nejsou za zelené. Nemáme. Dnes Malži není. Nikolovský Sochelos, prosím. Sorry, Ještě než začnete hovořit, poprosím koordinátory, asistenty, eh, zda bychom mohli zahájit jednání koordinátorů trochu dříve. Pokud to bude možné, tak myslím, že to všichni uvítají. Prosím, máte slovo. To je velmi důležitá zpráva, a samozřejmě nesmíme zapomínat na to, že prostředky, které jsou k dispozici z fondů, tak eh, mají za cíl podpořit udržitelnost a dosáhnout také soudržnost a samozřejmě tímto také lepší život pro občany. Co to znamená? Eh, jednotlivé nástroje je zapotřebí využívat optimálně, tak abychom dosáhli takého optimálního výsledku. Takže nejlepší výsledek představuje spolupráce na místě a v tomto případě je důležité, aby regionální rozvoj, lokální rozvoj a e, lokální samozprávy byly v popředí. To znamená, lokální aktéři skutečně patří do těchto modelů rozvoje a je důležité, abychom pochopili jejich potřeby a budou e, zásadní a klíčoví na té lokální regionální úrovni. Další věc, která je důležitá, jde o to, abychom měli tematické priority a kombinovali je eh, s financováním z různých fondů. To je důležité, protože často nastává situace, že dojde eh, k činnostem, které ale nevedou k optimálnímu výsledku. Takže je zapotřebí kombinovat finance a stanovit si také příslušné tematické priority prostředky je zapotřebí uplatňovat tak, aby doplňovaly jednotlivé věci a tak, abycho, aby to přispělo eh, k výsledkům, kterých hovoříme v parlamentu a k výkonu. Další věc, která je důležitá, je odbourání byrokracie. Je třeba zjednodušit pravidla tak, aby byla jasná, srozumitelná a aby eh, umožňovala využití prostředků ze strany lokálních a regionálních aktérů. Kromě toho je důležité dosáhnout reálného výsledku který bude odpovídat cílům stanoveným pro fondy. Máme tedy prostředky, které jsou sice v této oblasti omezené, ale právě proto je důležité, abychom měli také jiné eh, alternativní zdroje financování, abychom mohli využít lokální kapitál, abychom mohli kombinovat. A takto bychom mohli mít, nebo je dobré, abychom měli možnost více priorit a abychom mohli využít více fondů. To může vést tomu, že bude k dispozici více prostředků eh, nad rámec těch obvyklých prostředků. Děkuji. Thank you. I would like to ask whether Christian Svanfeld is here with us. Děkuji, chci se zeptat, zda je s námi Christian Svanfeld, zda by eh, DG Regio chtělo vystoupit, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. I já chci poděkovat eh, panu zpravodaji za tuto zprávu, za její ladění, které sdílíme. Souhlasíme také s tím, že je nutné posílit územní rozměr a také integraci fondů. A to naprosto odpovídá duchu navrhované partnerské dohody a etického kodexu, který by měl být zachován. Vítám praktické příklady v této zprávě, ano. Zároveň bych chtěl však rozptýlit jedno nedorozumění. Společný akční plán eh, je prezentován jako územní nástroj, ale ve skutečnosti tomu tak není. Jde o mechanismus realizace. To znamená, eh, že financování bude založené na dosažených výsledcích. Dohne, dohodnete se na výsledcích, eh, vypočítáte náklady, pro dosažení takových výsledků a pak se vyplácí podle dosažených výsledků. A to je velice těžké demonstrovat na jednom jediném eh, projektu, proto je toto vhodnější pro financování CSF. Také eh, iniciativy místního rozvoje se zapojení místních komunit a integrované územní investice zdůrazňují, že probíhá rozvoj i na subregionální úrovni. Ano, ITI, tedy integrované územní investice, mohou být subregionální, ale mohou se týkat také makroregionu. E, tyto nástroje můžeme používat v kombinaci, ale není to nutné. Je tam pouze možnost. K praktickým příkladům, které obecně vítám, si dovolím jenom doplnit, že bychom možná potřebovali více e, orientačních informací o tom, jak by měly tyto nástroje fungovat. A já bych jenom zmínil, že e, místní rozvoj se zapojením místních komunit například Eh, považuje toto za důležité, protože všechna DG, již se to týká, připravují společný orientační dokument. A praktické příklady také ilustrují, že nezáleží jenom na nástroji samotném, ale především na jeho implementaci na národní, regionální či místní úrovni. A přesně e, proto jednotlivé orgány na všech těchto úrovních mohou sehrát velmi důležitou úlohu a jsem rád, že se to také odráží v konkrétních příkladech. Děkuji. Děkuji, Dereku. Chtěl byste rozpravu uzavřít? Ano, děkuji. E, za prvé děkuji mnohokrát kolegům za všechny připomínky, konkrétně tady kolega, který diskutoval o tom, že čím více fondů bude možné skoordinovat, čím větší projekt máme, tím větší dopady to bude mít. A naprosto pravdu, na tom bychom se všichni shodli a přesně eh, to je také cílem zprávy z vlastního podnětu. A jenom k integrovaným územním investicím bez ohledu na to, kde se ve zprávě zmiňují. Není to o tom sporu, můžeme se jistě dohodnout, kam to eh, umístit. Integrované územní investice. Eh, jde o to, kde se budou využívat prostředky z RDF nebo z Evropského sociálního fondu. Eh, vyvstává však otázka, kdy do těch územních investic budeme zavádět další fondy a pak Horizon 2020. To však je nad rámec eh, mého stanoviska. Ehm, máme však velké projekty, kde bychom mohli použít eh, tento horizont pro vytváření kapacit a mohli bychom využívat ESF eh, e pro vzdělávání a SZFRV e pro infrastru FFR pro infrastrukturu. A ehm, to je velice důležité také pro naší diskusi. Chci poděkovat komisi za připomínky, budeme rádi i za ta vysvětlení. To je také v souladu s tím, co jsem řekl. Na úvod svého vystoupení ne každému je tento nový mechanismus jasný a proto si myslím, že by řada z těch bodů stála za další diskusi, respektive e, za doplnění e, do e, textu důležité je tedy, jak jsem sám napsal, o jasné vyjadřování a e, také e, samozřejmě jednoznačné, zjednodušené vyjadřování, e, protože pokud ta terminologie nebude jasná, nebude snadné těchto mechanismů v praxi využívat. Samozřejmě na základě diskusí s kolegy to můžeme zapracovat do další verze. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já si dovolím sama krátkou eh, poznámku. Toto totiž vyvstává paralelně s vyjednáváními, která eh, byla zahájena. Uvidíme, jaké výsledky eh, se nám podaří dosáhnout. Důležitá fáze nás však teprve čeká a to je implementace. A myslím si, že vaše usnesení se příliš těchto aspektů nedotýká. Ehm, tedy e, implementace pokynů, které budou potřeba. Myslím si, že i to by se mělo v textu e, více odrazit. S těmito slovy bych chtěla uzavřít dnešní rozpravu. Termín pro podání pozměňovacích návrhů je 24. září. E, to znamená za týden a ve 12 hodin v poledne. Vážení kolegové, s těmito slovy dnešní jednání uzavírám. Zítra nás čeká hlasování, zapomeňte si hlasovací karty. A pro koordinátory e, mám poznámku, že panu Marži může přijít za 10 minut 6. Můžeme tedy e, zahájit buď za 10 minut 6, nebo zahájit bezprostředně, tedy za 7 minut. Začneme.